Mes chers collègues, bonjour. Dámy a pánové, dobrý den. Navrhuji, abychom se pustili do práce, takže poprosím o absolutní ticho v sále. Děkuji. Poprosím o úplné ticho. Pane zpravodaj, paní Věrcová, děkuji vám. Viděli jste návrh pořadu dne, nejsou-li připomínky, Považujeme jej za přijatý jakožto základ naší dnešní práce. Já navrhuji dvě drobné změny. Um, jednak souhlasu se zpravodajem panem Bögem odložit body 8 a 9 na příští schůzi. Jde o ten slavný Lisabonský palíček, který se dříve jmenoval Begeho palíček, balíček a také Lamasorův balíček a nyní je to tedy Lisabonský balíček. Nemáme zatím ještě dostatek informací, aby bylo užitečné o něm znovu hovořit dnes. Zejména nemáme ještě stanovisko, o které jsme požádali jakožto výbor, o které jsme požádali právní službu. Toto právní stanovisko je nutným předpokladem pro provedení poslední výměny názorů, než eh, přijmeme své věcné stanovisko, než se rozhodneme o taktice pro další postup v této věci, která je nesmírně důležitá. Další věc je, další změna na žádost Juty Hauk navrhuji, abychom odložili bod 12, eh, jak už o tom konec konců hovoří Kobu News. A naopak, protože tím, že jsme odložili tyto body, jsme získali trochu času navíc, navrhuji, abychom začali dnešní diskusi společnou výměnou názorů se dvěma spoluspravodaji z, z, z ústavního výboru ohledně změny článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie. K tomuto bodu pořadu dne zde mezi námi vítáme kolegu Elmara Broka, který je zpravodajem Výboru pro ústavní záležitosti k tomuto tématu. Společně s, kolegem, s kolegou Gvaltierim, který se dnes nějak záhadně jmenuje Kocolíno, ale to je jako ten lisabonský balíček, prostě věci mění jména. Takže k tomuto tématu to bude pan Kocolino, že? Který nás eh, obeznámí se svým postojem. Stejně tak učiní pan, pan Brok. Tolik tedy k pořadu dne. Nejsou k tomu připomínky? Ne, takže je to takto přijato. Pokud jde o sdělení předsedy. První věc Eh, výbor pro rozpočet se ve svém entuziasmu rozhodl, že vzhledem k mým osobním charakteristikám a také k mému datu narození jsem nejvíce povolnou osobou k tomu, abych jménem našeho výboru vypracoval písemné stanovisko ve formě dopise, eh, před, dopisu předsedovi ohledně Evropského roku pro aktivní stárnutí. Bude to rok 2012. sekretariat provedl technické ověření a nejsou-li námitky, já tedy vypracuji dopis, respektive už ten návrh máte ve svých složkách, jde o pozitivní stanovisko s tím, že rok 2012 by se tedy měl stát rokem, kdy naše seniori budou aktivní. Bude-li potřeba, můžeme tento návrh dopisu také, můžeme o něm nechat hlasovat. Má někdo námitky proti tomuto dopisu, tak jak byl navržen? Ne? Dobrá, takže ji považujeme za přijatý. A staví se za ně celý rozpočtový výbor. Děkuji. Ještě ke sdělením předsedy. Obdrželi jsme také a vy jste obdrželi dopis pana předsedy Buska ohledně stavu pokroku o provádění pilotního projektu 2011 Evropské, Evropské systémy pro eh, strategii a politickou analýzu. Je to velice zajímavý dopis, protože jde o otevřenou pozitivní reakci pana předsedy Evropského parlamentu ohledně iniciativy, která se týká tří institucí. Eh, Nejprve v prvním roce šlo o pilotní projekt s cílem, eh, aby se ustavil stálý orgán a stálá činnost, která eh, bude ve službách všech tří institucí. Jestli si vzpomenete, že to byl kolega James Ellis, který tuto věc navrhl, ten vypracoval dopis, eh, pardon, dokument, který jsem vám také dal k dispozici a předpokládám, že James by nás mohl ve dvou minutkách obeznámit se stavem věci a učinit doporučení ohledně dalších kroků eh, následně po dopisu pana předsedy Buska. Takže James, prosím. Mnohokrát děkuji a děkuji za to, že jste to zařadili na pořad jednání našeho výboru. Já myslím, že je to tak trošku překvapení z rozpočtového hlediska. To, že se takto přistupuje k pilotnímu projektu. Prochází to, pochází to z rozpočtové poločky z roku 2009 2509 a cílem pilotního projektu je nastavit mezinstitucionální systém, který bude zjišťovat dlouhodobé tendence co se týče hlavních politických směrů v souvislosti s EU. Je to rozpočtová položka pro společnou analýzu, aby to všechno bylo k dispozici pro ty, kdo rozhodují o jednotlivých politických směrech a má se to koordinovat mezi Evropským parlamentem, komisí a radou na základě už zavedeného systému a závěrem je to, že systém bychom měli zavést velice rychle, má být plně v provozu do roku 2012. Ten dopis, který jsme dostali od předsedy Buska, podle mě zdůrazňuje tři věci velice rychle. Za prvé postup. Byla vytvořena pracovní skupina se třemi hlavními institucemi. Odpovídá za to Evropská služba pro vnější činnost. Skupina už se několikrát sešla. Mimo jiné zpracovala neformální pokyny pro zavádění pilotního projektu a teď už se letos v roce 2011 nakládají prostředky. Za druhé, cílem procesu je vytvořit nebo zpracovat dva dokumenty do roku 2011. Má to být jakýsi proces k vytvoření tohoto systému. Jedním z nich je analýza dlouhodobých, dlouhodobého prostředí mezinárodního i vnitropolitického v jednotlivých oblastech pro další dvě desetiletí a další je spíš formálnější, je to hodnocení hlavních politických výzev a voleb, před kterými zřejmě budou evropské instituce stát v dalším meziinstitucionálním cyklu od roku 2014 do roku 2019. Co to tedy znamená? Dlouhodobým cílem pilotního projektu je zpracovat časem jakýsi způsob spolupráce mezi plánovacími instituci, nebo útvary všech institucí, aby měla Unie ucelenější, kvalitnější analýzu politických trendů, voleb a výzev, před kterými stojíme. Já myslím, že zatím nic takového nemáme. A myslím, že to krok správným směrem. A představa je taková, že to nazveme Evropský systém eh, pro analýzu strategie a politik, jak už jste říkal, a abych dodržel časový limit, pokud ten pilotní projekt bude úspěšný, pak komise, pokud si to bude přát, navrhne nějaké stále uspořádání na základě článku 49 finanční nařízení, pokud se nepletu, ať už je to přípravná akce nebo formální systém, a to samozřejmě bude záležet na tom, jak se ten projekt bude vyvíjet. A já bych navrhoval, a instituce mě požádali, abych byl členem pracovní skupiny, pokud náš výbor bude souhlasit, budu nadále člen této skupiny a budu pravidelně podávat zprávy o tom, co, jak sám říkáte, je velice zajímavý vývoj, protože instituce teď začínají uvažovat spíše strategicky a nejen tak ledabile. Très bien, merci James. Je crois que c'est un excellent travail. Výborně, Jamesy. To byla skvělá práce. Samozřejmě, jak se zmínil, bude to záviset na tom, jakým způsobem je realizovan ten pilotní projekt, ale máme dobrý důvod se domnívat, že jde o začátek utváření nového orgánu, který bude velice důležitý a postupu, který bude nesmírně důležitý pro všechny tři instituce kdy půjde o to naučit se pracovat v dlouhodobém hledisku a to inteligentně. Doposud nám tato dimenze někdy v naší činnosti trochu chyběla. Všechny ty instituce si to jsou vědomy. Já tady vítám pana generálního ředitele, který to s velkým zájmem sleduje. A určitě to bude zohledněno i v rozpočtu, návrhu rozpočtu pro příští rok. James tedy na tom úzce spolupracuje s naší spravodajkou pro, bude spolupracovat se spravodajkou pro 2012 Frančeskou. a také s kolegou, který má na starost trvalé udržitelné financování. Další zelení předsedy. Eh, jazykový režim máte uveden v Kobu News. Tato schůze je vysílána po internetu. Máte zde také adresu dokumentů, eh, webovou tedy adresu dokumentů ohledně plnění rozpočtu za rok 2010. A nyní bod 3, pardon, ještě vás musím informovat, že jsme obdrželi a já jsem vám to dal k dispozici 3. února kopie dopisu ze 3. února, který pan komisař Levandovský zaslal všem předsedům všech, všech evropských institucí, to znamená včetně pana předsedy Buska. V tomto dopise hovoří um, o svém pohledu a velice usiluje také o svých doporučeních předsedům všech tří institucí, pokud je o přípravy rozpočtu pro rok 2012. Připomeňme, že rozpočtová situace je velmi napjatá, všechny instituce tedy se musí snažit, aby omezily své výdaje na provoz. Komise samozřejmě sama chce jít příkladem, ale bylo by pochopitelně vhodné, kdyby to úsilí ze strany všech institucí bylo rovnoměrné. Bod 3. Schválení zápisu z předchozích schůzí. To půjde velmi rychle, protože nic takového nemáme. Můžeme se tedy rovnou pustit do bodu 3a. To znamená prezentace, prezentace obou spoluspravodajů ústavního výboru ohledně návrhu na změnu smlouvy o fungování EU v souvislosti s, se zpřísňováním rozpočtové disciplíny a zavedením evropského semestru. Máme zde oba spoluspravodaje. Pan Gualtieri chce začít a potom naslou panu Brokovi. Takže prosím, kolego. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. My jsme měli s panem Brokem pocit, že má smysl přijít do rozpočtového výboru a seznámit vás s touto věcí. Máme totiž pocit, že to má dalekosáhlý dopad a týká se to záležitostí, kterým se tento výbor věnuje. Jak víte, na základě zjednodušeného postupu podle Lisabonské smlouvy, podle článku 48.6, má parlament vydat stanovisko k reformě smlouvy. Rada to odsouhlasila v prosinci za belgického předsednictví a týká se to změny článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie. Podle této změny mohou země eurozóny vytvořit mechanismus stability, který se začíná využívat a tak dále, a tak dále. Platí tam prostě určité podmínky. My jsme měli pocit, že by měla proběhnout výměna názorů k této věci. Přestože rozpočtového výboru se to přímo netýká, protože příslušným výborem je AFKO a výbor EKON také zpracuje stanovisko. Důvod je totiž ten, že se jedná o klíčový bod širší debaty, která teď probíhá a která se zabývá otázkou zprávy hospodářských záležitostí v Evropské unii a která se dívá spíš také na budoucnost. My plnění našich úkolů přistupujeme nesmírně odpovědně, protože víme, nakolik je to citlivá záležitost. Současně však odpovědnost neznamená, že bychom neměli splnit svou povinnost parlamentu. Naším úkolem je analyzovat problémy, debatovat o nich a zamýšlet se nad některými z kritických záležitostí, i když je to takový nějaký těžkopádný nebo složitý proces, jako je změna smlouvy, nebudu mluvit o žádných procedurálních aspektech, o kterých máme pochybnosti. To se týká například volby tohoto postupu v porovnání s ostatními. Pokud je také politický dopad, znamená to 27 jednotlivých ratifikací. A Evropa tedy až do roku 2013 bude fungovat se zadrženým dechem. Samozřejmě národní parlamenty mohou začít vyjednávat, nebo mohou dokonce Evropu vydírat, protože zablokování ratifikace by samozřejmě mělo katastrofální důsledky. Mohla by to být dokonce existenciální hrozba pro jednotnou měnu. Nicméně, když ponecháme stranou tyto ústavní záležitosti, my jsme se dnes chtěli zamyslet nad obsahovou záležitostí. z důvodů, které rada jednoznačně uvedla a také zdůvodnila, opodstatnila. Jde o to, že podle tohoto návrhu má vzniknout naprosto mezivládní mechanismus, neboli je to mimo rámec institucionálního mechanismu Evropské unie. V současné době ten mechanismus začíná platit na základě článku 122.2 smlouvy. Je to komunitární přístup. Znamená to, že komise musí předložit návrh a představuje to 60 miliard, miliard z rozpočtu Evropské unie. Ovšem tento mechanismus by byl protiústavní, i když by musel platit dál, dokud nebude zaveden ten další následný mechanismus. A mechanismus, který byl aktivován v květnu, by nahradil tento mezivládní mechanismus, neboli mechanismus, který by mezi sebou zavedly členské státy mimo rámec Evropské unie, mimo komunitární metodu a v podstatě mimo veškeré procesy Evropské unie. Z hlediska parlamentu to vyvolává závažné pochybnosti, zejména pokud jde o debatu v Evropské radě. Ta se týkala také paktu o konkurenceschopnosti. A podle prvotního návrhu to měl být spíš takový mezivládní externí pakt. Je tady tedy pozitivní prvek, protože se posiluje zpráva hospodářských věcí, ale na druhou stranu to všechno staví mimo rámec institucionální a to působí problémy. A já myslím, že to bude mít širší dopad, pokud jde o úlohu tohoto mechanismu, o dopad na rozpočet, o vazbu mezi rozpočtem a obecnými postupy pro hospodářskou zprávu. A já myslím, že to také souvisí s tím, jak budeme projednávat nadcházející MMF a další věci. Já myslím, že tady je celá řada problémů a já myslím, že se musíme pořádně zamyslet nad tím, co by to mohlo znamenat a jaký význam a jaký dopad by mohla mít takováto reforma, takovýto typ reformy. Samo sebou my jsme zatím ještě nepředložili žádný návrh. My si nejdřív chceme poslechnout, co si o tom všichni myslíme. Je sice pravda na jednu stranu, že se snažíme dělat všechno, co je v našich silách, abychom posílili komunitární metodu, abychom si tuto strukturu zachovali v Evropské unii. Na druhé straně nesmíme zapomínat, že máme určitou odpovědnost. Musíme si uvědomit, že to musíme udělat rychle, abychom zajistili stabilitu eura. Merci, mon cher collègue. Děkuji, kolego, a nyní Elmar Brock. Pane předsedo, já bych rád projev mého předřečníka doplnil několika poznámkami. Dobře víme, že se nacházíme v situaci, která se pojí s celou řadou rizik, a která, vy, která stěžuje eh, rozhodnutí, které by se orientovalo pouze na věcná kritéria. Dobře víme, že je třeba to regulovat, protože eh, zde máme členské země, které si myslí, že by bylo dobré vytvořit eh, předpoklady pro změnu primárního práva a pak se eh, dobře víme, že ústava určitých zemí nemůže vlastně dovolit doložku o bailoutu. Tedy zopakuji to ještě jednou. Jsou se určité tlaky, které nám stěžují to, abychom um, k otázce přistupovali zcela svobodně a zcela věcně. Jednak to souvisí s tím, že v jedné členské zemi, kterou znám já nejlépe, panuje názor, že změna primárního práva Evropské unie je něco, k čemu musí dojít. Ovšem ústavní soud této země eh, vlastně mm, by potom eh, vyhlásil jakoukoliv změnu smluv eh, inkluzi Bering Auto za neplatnou. To znamená, že by to mělo za následky politické změny této zemi. Na druhé, euro je možné trvale zajistit pouze, pokud bude existovat společný záchranní fond. A toto, je, toto jsou dvě věci, které se musí skoordinovat a sladit. A třetí věc, máme se navzdory všem problémům, které vysvětlil Roberto, tu skutečnost, že relativní bezpečnost nám poskytne pouze zjednočený postup protože pokud bychom zde měli jít cestou ústavních změn a tak dále, tak by to bylo příliš obtížné a toto je cesta, kterou nám prostě situace na trzích nedovoluje. To znamená, že v jedné zemi, kterou čím dál tím méně chápu, panuje názor, že jakékoliv i malé změny i hned musí mít za následek referendum. A z tohoto důvodu například prý není možné tuto větu, která by mohla být doplněna do smlouvy, a je to čl- eh, paragraf 1, článek 136, který by potom vlastně, ta věta by mohla být vykládána tak, že dojde k posílení určitých pravností proto je třeba to mít v odstavci 3, kde se hovoří pouze o členských státech, aniž by tam bylo změňováno, že budou mít posílenou pravomoc rada. A tímto se tady dostáváme do situace, v rámci které si musíme klást otázku, jakým způsobem vlastně uh, se zde pokračuje a vidíme, že ten vývoj jde směrem k mezivládnímu postupu a to sebou nese nebezpečí, že zde bude čím dál tím méně komunitárního postupu. V minulosti, když jsme měli mezivládní řešení, tak vždy vlastně dostali komunitární instituce za úkol toto řešení, jak si spravovat, řídit, kontrolovat, ať již to nazveme jakkoliv. A potom, když vlastně dojde k určité situaci, je třeba změnit smlouvu, tak ono se to postupně potom převádělo do komunitárního přístupu. Když ale nyní opravdu vědomně je zde snaha vědomně, jak se oddělit od komunitárního přístupu a vidět to pouze mezivládně, tak je zde nebezpečí, že by se se mohly vyvinout zcela nové institucionální síly, které v podstatě s Evropskou unii již nemají nic společného. A já zde vidím takovou možnost, a je to vize, která pochází ze mě, kterou já znám nejlépe. A je to vlastně ten návrh pro, na pakt pro růst a konkurenceschopnost. A v tom návrhu například vůbec nezmiňuje instituce jako Evropský parlament a o komisi se tam pouze říká to, že po 12 měsících smí provést analýzmu. A je tam také to, že zde bude nové schromáždění národních parlamentů, které se bude zabývat právě monitoringem eh, otázek, které se budou týkat ekonomické vlády. Pokud by k tomu tedy došlo, a víme, že je zde tlak ze strachy trhů, tak eh, to vlastně by nutně vedlo k vývoji, který je vysoce znepokojící, alespoň já to tak vidím. A pokud to propojím, propojím ještě s dalšími otázkami, které se toho týkají přímo či nepřímo, a jsou to například otázky, které se týkají nových zdrojů a tak dále, tak opravdu i tam jsou možné problémy. Takže nyní jsme v situaci, že o tom nemůžeme pořádně diskutovat 24.3. na radě. Pravděpodobně nedojde k rozhodnutí, protože zdá se, že Evropská unie se nedokáže rozhodnout. Tak já opravdu eh, se raději ani nepředstavuji, co se bude dít v pondělí 27.3. na trzích. Znamená to tedy, že máme pouze jedinou možnost a to, abychom vlastně vyvíjeli nátlak pomocí lhůty pro předložení našeho stanoviska. Já tedy nevím, proč zde máme tak velký manévrovací prostor, že vlastně eh, se nám nám unikne ten 24. březen a Evropská rada nebude moc rozhodnovat. Takže to je ta svěrací kazajka, ve které se nacházíme, ale nemůžeme říci, že odpovědnost leží pouze na Evropském parlamentu. Ona, ta odpovědnost je i na komisi a na členských státech a z tohoto důvodu prosím, abychom si nyní zde společně rozmysleli, jakým způsobem eh, chceme v rámci dané situace postupovat já jsem vás tady seznámil se skutečnosti a pravděpodobně ten přístup nedokážeme změnit, ale abych se nám podařilo jak si postavit nějaký most, který by vedl k institucím společenství. A Poprosil bych vás o váš názor, co si o tom myslíte. Roberto zde předložil celou řadu návrhů, které rozhodně mohu podpořit. Já bych rád doplnil tu větu do toho odstavce 1, ale mohlo by to jít také cestou eh, doložky o pružnosti. A myslím si, že ono se to týká i posílené spolupráce, ta by tam také mohla hrát eh, důležitou roli. A chci říct, že z důvodu, který jsem uvedl na začátku, ten manévrovací prostor je relativně malý, pokud budeme k věci přistupovat pragmaticky. A proto prosím, abyste si zvážili, do jaké míry chceme mít společné mínění parlamentu, zejména výbor jakožto tohoto, tak abychom mohli jednání příštích dnů vést s jistou autoritou, by se nám podařilo aspoň něco dotáhnout. A chci říci, že bychom měli vlastně použít ty usnesení k této zprávě, abychom se měli jakýsi celkový balíček a týkalo by se to jak změny se paktu pro stabilitu a růstu, týkalo by se také paktu pro růst a konkurenceschopnost a také příštích finančních výhledů a tak dále, vlastních zdrojů. A myslím si, že je to opravdu jedinečná příležitost, abychom to viděli jakožto celkový balíček a k tomu takto jakožto Evropský parlament přistoupili například formou usnesení. A zkušenosti a vědomosti tohoto výboru by k tomu mohly velice přispět. Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolego. Někteří kolegové požádali o slovo. Popro- jedno upřesnění k harmonogramu. Jak v této fáze vypadá mm, harmonogram pro přijetí v ústavním výboru, termín tedy a termín pro přijetí usnesení v to tady se stanoviskem eh, ústavního výboru k návrhu smlouvy, k návrhu změny smlouvy, pardon, a eh, pak ohledně těch šesti legislativních návrhů, které se týkají celého toho balíčku. Ano, prosím, pane Gualtieri. Ano, jak právě řekl pan kolega Brok, prosí nás rada o to, abychom souhlasili s tím, že změny smluv se budou projednávat na příštím zasedání 24. března a aby tam o tom mohlo již být rozhodnuto. Původně ten, to vypadalo, že ty lhůty jsou velice krátké. Stanovisko parlamenta mělo být odhlasováno na plénu v březnu v březnu 1, což by znamenalo, že vlastně bychom již bývali měli začít s celým procesem. My se pokusíme zůstat u toho cíle březen 1, i když eh, budeme muset být pravděpodobně o trochu pružnější, aby se nám podařilo mít v parlamentu a umožnit v parlamentu širokou debatu. A samozřejmě, abychom mohli také eh, diskuze s dalšími institucemi, které rády projeví svůj názor. Rozhodně jsme poukázali na to, že Jakousi alternativní pozicí by mohlo být také to, že bychom to odhlasovali na březnové miniplenárce, tedy bezprostředně před summitem 24.3. Tímto by měla Evropská rada možnost eh, to celé věci rozhodnout. Takže to by bylo k našemu časovému harmonogramu. A nyní k harmonogramu, který se týká šest, těch šesti legislativních návrhů. Zde předseda parlamentu Buzek přislíbil radě zrychlený postup, ale samozřejmě ty lhůdy, lhuty jsou v tomto případě o trochu delší a rozhodně cílem není březen. Pro výbory myslíte? Pro výbory Avko a Ekon. Pro... Um, respektive pro Ekon, ten termín pro poznací návrh již vypršel. Nyní pracujeme na kompromisech. Nevím, kdy se má hlasovat, teď se nemohu vzpomenout. A AFKO. Tam jsme si naplánovali schůzi na 14. kde projednáme ten návrh. A pokud je o hlasování ve výboru AFKO, to by mohlo proběhnout buď na mimořádné schůzi na prvním březnovém plenárním zasedání ve Štrasburku v pondělí, tak aby se v plénu hlasovalo ve čtvrtek, anebo na nadcházející schůzi výboru 14. a 17. a hlasovalo by se potom na mini plenárce, to znamená druhém březnovém plénu. Výborně, děkuji. Samozřejmě Teoreticky je možné, že nestihneme ten březnový termín, ale jak řekl pan Brok, to by bylo opravdu si rázné vyjádření z naší strany. Pan Alváro, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji také kolegovi Galtierovi a zejména panu Brokovi za velice zajímavou analýzu, kterou nám poskytli, která se týkala zejména členského státu, který já a pan Brok známe nejlépe. Mám takovou konkrétní otázku. Pokud bych vám mohl něco poradit, tak bych řekl, že bychom se měli pokusit eh, odhadnout situaci celého moře a ne mladých ryb. Tady jsme si řekli, jak vypadají ty lhůty. Já jsem pochopil tedy, že parlament nepředloží své stanovisko Tedy pokud ho nepředloží, tak má rada svázaná ruce, proto je zde prozba o to, aby k tomu parlament přistoupil odpovědně. Proto já se ptám, do jaké míry a týká se to zejména té hospodářské koordinace a zejména paktu pro růst a konkurenceschopnost, protože tak, jak je to napsáno, tak to má fungovat pouze na mezivládní eh, bázi, tedy naprosto bez zapojení Evropského parlamentu a národních parlamentů. A to je tady taková věc, kterou jsme udělali už v případě SWIFTu, že jsme tedy donutili radu, aby vlastně postoj parlamentu zapracovala do svého vlastního textu. Tedy my bychom mohli sami změnit návrh rady a snažit se aby, o to, aby rada to tam zapracovala. Tam máte tedy pocit, že a ten precedent tady již je, že by k tomu mohlo dojít, že bychom to mohli dosáhnout, že bychom vlastně do toho paktu pro růst a konkurenceschopnost mohli vlastně naformulovat náš názor byl by to tedy potom závazný dokument. A myslím si, že to by byla cesta, která je schudná. Co se týče paktu stability, tak se ptám, zůstáváme u našeho názoru obrácené většiny, který má být, eh, toto tedy má být zařazeno do článku 136 že tam ten automatismus tedy nebude. A co se týče těch sankcí, že tam bude vlastně ta převrácená většina. A ještě se ptám, máte pocit, že je zde možnost, abychom dostali do textu rady ty formulace, na kterých se parlament shodne? Děkuji. Merci, Helga Trippel. Děkuji, Helga Trippel. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Děkuji, pane předsedo. Děkuji našim obou odborníkům. Já bych se chtěla zeptat podobným způsobem jako Alexandro Alvaro. Pokud jsem to vše správně pochopila, tak ten rozhodující summit, který bude jednat o této otázce, o otázce tu schopnost, bude to summit 24. a 25. 3. a Rada potřebuje stanovisko parlamentu. Rada propozuje politiku, která v nás vyvolává obrovské obavy, protože čím dál tím více mezivládní a Evropský parlament hraje čím dál tím menší roli. To nemůže být v našem zájmu, proto je zde tedy otázka, Alexandr to již zmínil. Máme určitou možnost to nějakým způsobem ovlivnit, když oni apelují na odpovědnost parlamentu a chtějí, abychom dodrželi tu lhůtu. Je možné tedy si od nich nějakým způsobem vymoci, aby oni vlastně respektovali nás. Bylo by to tedy určité prohlášení Dobře víme, že něco podobného zde již bylo. Musí to být ovšem taková formulace, která by byla opravdu závazná, legálně závazná, politicky závazná, aby to byl opravdu nějaký obchod, aby jsme z toho něco získali. Oni chtějí, abychom dodrželi tu lhůtu, ten termín a my ovšem zase chceme, abychom v dalších procesech hráli důležitou úlohu. Proto možná by bylo dobré, kdyby se, se k tomu vyjádřit, k té možnosti, k té formulaci a také k těm lhůtám. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Ten problém se netýká pouze změny Lisabonské smlouvy, ale také paktu pro konkurent, paktu pro hospodářskou soutěž, kterým se, balíčku pro hospodářskou soutěž, kterým se zabývala poslední rada. Já osobně jsem eh, skeptický. Nemyslím si, že tyto změny budou mít eh, výrazný dopad na finanční stabilitu, včetně stability eurozóny. Pokud o mezivládní eh, koordinaci, tak tady, tady rada navrhuje to prohloubit, ovšem to nemá ten žádoucí, žádoucí dopad. Kromě toho se mi zdá, že možná by bychom potřebovali globální řešení i pro eurozónu, ale nejenom pro eurozónu, pro všechny členské státy. Já vám děkuji za to, že jste toto téma uvedli i do výboru pro rozpočet, protože Komise i rada chtějí, aby ten, ten nástroj byl neutrální z rozpočtového hlediska, ovšem je otázka, zda je možná, aby to bylo rozpočtové neutrální, pokud rozpočet nese příslušné záruky za ten, za ten nástroj. Dále se mi také zdá, že je v našem zájmu, abychom sledovali cíl evropsk- stability evropského rozpočtu a veškeré návrhy které jdou proti takovéto stabilitě tím, že zvyšují riziko nebo snižují objem prostředků, tak všechny takovéto návrhy by neměly být přijaty kladně. Dále Pokud se instituce nebudou účastnit na řešení zásadních problémů, povede to určitě ke ztrátě důvěry. Domnívám se, že naše stanovisko tedy by mělo vypadat takto, měli bychom se snažit eh, hledat řešení za pomoci mechanismu, které již máme k dispozici. Děkuji, nyní Láslo Surian. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že otázka stability eura úzce souvisí s evropským rozpočtem. Rád bych se znovu dotkl tohoto tématu na schůze koordinátorů. Domnívám se, že parlament by neměl čelit problémy a měl by hledat nějakou cestu, nějaké řešení. protože by snadno mohl vzniknout dojem, že jednotlivé vlády hledají tedy řešení mezivládní cestou, místo toho, aby byla volena meziinstitucionální komunitární metoda. Já souhlasím s těmi, kdo říkají, že to navrhované řešení není dobré. A navíc to je řešení, které není až tak demokratické. Já bych byl proto, abychom eh, ten problém dořešili na březnovém plénu s tím, že je zde plán B, jak se zaznělo, tak abychom abychom tady to nezablokovali na plénu v březnu. Myslím, že bychom měli určitě zabránit jakékoliv blokaci u tohoto tématu. A jak eh, zmínila Helga, Měli bychom tady hledat, hledat řešení. Bylo by vhodné, aby Rada i evropští občané viděli jasně, že se snažíme něco dělat pro evropskou stabilitu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím ke kolegům, kteří hovořili přede mnou. Já si myslím, že toto je otázka strategického významu, protože poté, co jsme zaznamenali v diskusích o rozpočtu, v jednání o rozpočtu, zejména o vlastních zdrojích, ohledně čehož proběhne konzultace s parlamentem, ale možná v jiné formě, než jsme si přáli. My jsme chtěli být do toho procesu přímo zapojeni. U takovéto tématu, které má obrovský význam, bychom možná měli vyvíjet nutný tlak tak, abychom nebyli obejiti. A pokud je o harmonogram prací a rozhodnutí, asi bychom neměli stránce ze zřetele, že 24. března je příliš pozdě. Měli bychom se snažit to přijmout na prvním březnovém plenárním zasedání. A především bychom toho času do března měli využít pro vypracování strategie, protože tu jde o věci, jako je stabilita eura. Tady, pokud parlament do toho nepůjde Eh, moci vstoupit svojí plnou váhou, tak to je velice zlý signál. A připomínám se k tomu, co říkal pan um, Alvaro um, ohledně, ohledně rozpočtu se dělaly neuvěřitelné tanečky, nakonec to rozhodnutí bylo dobré, ale bylo by důležité, aby parlament skutečně do toho, do toho byl zapojen a měli bychom tady proto vypracovat určitou strategii. Děkuji, Izabel, nyní pan Bokroš. Mnohokrát děkuji, jen velmi krátce. Podle mě ta myšlenka konkurenceschopnosti není věc, na kterou bychom si měli dívat tak, jestli je to víc nebo méně pravomocí pro parlament. Na druhou stranu si myslím, že bychom to také měli vidět z pohledu otázky rozpočtu. Ale přinejmenším to ukazuje, že teď to Evropská rada udělala správně, neboli jinými slovy, konečně si uvědomila, že otázka konkurenceschopnosti je jádrem celé věci. Z hlediska stability eurozóny i nad rámec stability eurozóny. Naprosto souhlasím s tím, že to není jenom otázka eurozóny. Měla by to být otázka pro celou Evropskou unii. Ne proto, že se mi nelíbí ta otázka jedno nebo dvou rychlostní Evropy. Ale pokud chceme stabilitu celé Evropské unie, pak ty dvě věci jsou natolik propojené, že nemůžeme mít stabilitu eura bez stability ostatních zemí a naopak. Bez ohledu na to, jak malé jsou. A proto si myslím, že nejprve potřebujeme víc informací od příslušných vlád, které prosazují tuto myšlenku. Potřebujeme vědět, čeho přesně chtějí dosáhnout, protože teď to není jasné. A pokud k tomu dojde v únoru, tak ještě budeme mít spoustu času na začátku března, abychom připravili v Evropském parlamentu usnesení, abychom se také mohli vyjádřit současně. Děkuji. Děkuji a jako poslední vystoupí pan Haglund. Ano, pane předsedo. Já jsem byl náhodou člen přípravné skupiny pro balíček pro hospodářskou zprávu věcí. To samozřejmě už se souvisí s tímto tématem. Nejprve bych řekl, že ve skupině zpravodajů, kteří se zabývají balíčkem pro hospodářskou zprávu věcí, to je balíček sloňského září, se hodně mluvilo o tom, jestli bychom měli propojit tyto související věci s tímto balíčkem, abychom pak měli balíček na základě mimořádného postupu parlamentu. Parlament by se do toho tady zapojil a vyjádřil se i k věcem, u kterých rada vyjádření parlamentu nechce. A to je strategická záležitost. Měli jsme s tím také špatnou zkušenost, tím, že jsme se to snažili propojit. Stejně si myslím, že je důležité, abychom se chovali odpovědně v tom smyslu, že ty části, které se nám navrhují, a kde máme takzvanou spolurodovací pravomoc. O tom bychom měli hlasovat brzy, měli bychom mít dobré usnesení, to uděláme s tím balíčkem o hospodářské zprávě. K tomu máme i lhůtu, vlastně tento týden pro pozměňovací návrhy. A to ty věci propojí. Ale ta těžká věc, o které teď mluvíme, je to, že se neustále dějí nějaké nové věci. Protože formálně řečeno, rada pracuje na stejném balíčku jako my, té hospodářské zprávy, ale někdy někteří lidé, něk- někteří které hlavy státu, jako je třeba Sarkozy nebo Merkelová, pracují na dalších nových věcech, které nemají formální statut, protože rada je povinna pracovat na stejném balíčku pro hospodářskou zprávu jako my. A mají běžné pracovní postupy, předsedají Maďarsko a tak dále. Je to tedy složité, protože novináři, média a veřejná diskuse se točí kolem věcí, které formálně vůbec neexistují ale současně máme běžný postup s tím balíčkem pro hospodářskou zprávu. Takže já bych tomu přistupoval tak, že se přidržíme toho balíčku, který teď máme, tady i v radě. A já vím, že zpravodajové do toho balíčku chtějí vložit prvky, které nebyly v původním návrhu komise. S některými věcmi v tomto výboru v této sněmovně nesouhlasíme, nicméně některé věci byly navrženy byly zabudovány do stávajícího balíčku a musíme pracovat s tímto balíčkem, to je nejkonstruktivnější přístup. Když tady budeme sedět a říkat, že nás někdo obchází, s tím mě to také vadí, ale zároveň se musíme zaměřit na věci, které máme před sebou a to není úplně snadné, když eh, rada dělá milion různých věcí. Ale to jsem chtěl zdůraznit a chtěl jsem vás také upozornit na to, že ten balíček pro hospodářskou zprávu je pořád ještě otevřený a ještě můžeme předkládat pozměňovací návrhy tento týden. Děkuji. Děkuji všem za tuto diskusi, možná i za mě pár, pár poznámek. Jednak, jak o tom hovořil náš zpravodaj a většina, či spolupravodaj a většina řečníků, stojíme tady před nutností jednat rychle, rychle přijmout rozhodnutí. Myslím, že nemáme na vybranou než přijmout rozhodnutí pozitivní. To je zřejmé. Osobně bych tomu ještě připojil, že nemůžeme eh, pravidelně litovat toho, že vlády se rozvíjí příliš pomalu a nyní najednou eh, se brání tomu, že chtějí rozhodnout rychle. A ostatně většina kolegů svými vystoupeními se přihlásila ke spoluzpravodajům. Nejsme příliš spokojeni s tím, jakým způsobem je to e, činěno. My bychom byli pro jiné řešení, pro něco čistě evropského, komunitárního, ale ocitáme se v takové politické situaci, kdy je obtížné postupovat jinak. Občas politice je nutné zohlednit realitu a nejenom sny. Tak to prostě je. Všichni poslanci a poslankyně dobře pochopili, že tady jde vlastně o tři kategorie textu. Je zde mini smlouva, tedy ten, ta malá změna smlouvy, změna článku 136. A tady parlament má možnost radě zkomplikovat práci a vlastně to i celé dovést ke Pokud by parlament odmítl um, přijetí ve zjednodušeném postupu. V tom případě by potom všechno muselo jít stejným procesem jako celá Lisabonská smlouva a určitě eh, by to tím skončilo. Dále eh, je zde ten balíček pro, hospoda- pro zprávu hospodářských záležitostí. Pan Haklund je jedním ze zpravodajů ve výboru Ekon. To je šest textů, celé to propojeno samozřejmě, to balíček. A dále jsou zde Eh, jsou to návrhy, které padly na minulé Evropské radě ze strany některých členů, doplnit eh, pakt stability eh, paktem pro konkurenceschopnost či něco podobného. S tím, že jak tady zaznělo, bychom se tedy pustili svými úvahami na nová pole, s tím, že částečně by to měla na starost komise, částečně pan předseda Van Rompuy a celé by se to mělo schrnout v březnu tím, že Evropská rada je připravena v březnu dospět ke globální dohodě, s tím, že by se propojilo eh, stanovisko parlamentu k právním aspektům, které jsou už na stole, a mm, aspekt politický, to znamená eh, stanovisko rady, případné doplnění tedy paktu stability a růstu. To jsou různé věci. My tady jsme v rozpočtovém výboru. Ten legislativní balíček pro zprávu hospodářských záležitostí se nám, nás velice zajímá, ale nám to nepřísluší, kromě těch z vás, kteří zároveň zasedáte ve výboru EKON. To tež platí pro pakt pro konkurenceschopnost. Nám to nepřísluší, tato záležitost. Nás se vlastně týká, jakožto rozpočtového výboru, nás se toto týká pouze do té míry, kdy eh, by na to potom musel přispívat evropský rozpočet, a nebo, což tak vlastně je, a nebo poté, co tedy měl rozpočet přispívat, už by nepřispíval. To je vlastně situace, ve které se nacházíme, protože ten mechanismus, který byl přijat 9. května loňského roku, měl 400, eh, 40 eh, miliard eur eh, mezistátní Eh, části a potom 60 eh, miliard eur z evropského rozpočtu, tedy komunitární složka. A ten nový mechanismus, který by toto měl nahradit od roku 2014, by byl čistě mezivládní. Už by do toho vůbec nevstupoval mez, eh, komunitární aspekt. Proč? Protože některé vlády zejména vlády států, které nejsou členskými státy eurozóny a nechtějí do ní brzy vstupovat, eh, si nepřejí na sebe brát eh, sebe menší riziko, že by třeba i nepřímo prostřednictvím evropského rozpočtu museli přispívat na financování tohoto mechanismu. A otázka, před kterou stojíme my v rozpočtovém výboru, je tato. Zda jsme spokojeni se skutečností, že systém, který byl nastaven předběžně do roku 2013 eh, v květnu minulého roku a obsahoval komunitární složku ve výši 60 miliard eur um, úvěrů. Eh, kde by tedy záruku, záruka byla v evropském rozpočtu, že by toto bylo nahrazeno tedy systémem, kde už chybí jakákoliv komunitární složka. Ta otázka je o to citlivější, nemám-li říct tedy předmětem pobavení, že my jsme v květnu 2010 vyslovili souhlas s tímto mechanismem, ale zároveň, zároveň eh, jsme konstatovali, že záruka z evropského rozpočtu, která tam měla být zakotvena v evropském rozpočtu, nebyla zafinancována. Čili vlastně padlo politické rozhodnutí podle nějž se vlády domnívaly, že implicitní záruka, to, to implicitní, ta implicitní záruka by, byla vlastně, by byl rozdíl mezi stropem finančních výhledů a objemem rozpočtu podle jednotlivých kapitol. Tedy rezervy, které tam k dispozici, rezervy do toho stropu. A to bylo propočteno, eh, činilo to celkem asi 60 miliardů. Ovšem bylo to celé teoretické, nemělo to žádnou právní hodnotu. A my jsme na to upozorňovali. A řekli jsme tehdy eh, v usnesení k, ke zprávě Remera Begeho, které jsme hlasovali, a také jsme eh, to připravovali k usnesení k, k rozhodnutí výboru nebo doporučení výboru ŠUR, že pokud tedy by byl zaveden tento mechanismus, je třeba Eh, nalézt nějakou protihodnotu, skutečné, skutečné, skutečnou tedy, skutečný právní a finanční základ pro um, evropské záruky. Ovšem s tímto nově navrhovaným mechanismem už tato otázka odpadá, což je dobrá, novina pro, do, dobrá novinka pro rozpočet, který již není ohrožen, ale je to špatná zpráva pro komunitární politiku a pro skutečně evropský komunitární, řekl bych, rodinný rozměr uh, Eh, financí Unie. Ovšem jsou zde tedy ty termíny, ty časové lhuty, které, jak nám řekli spoluspravodajové, jsou velmi těsné. A proto mám dojem, že bude pro rozpočtový výbor velmi obtížné vydat nějaké oficiální stanovisko, jakožto výbor. Já vám u této věci navrhuji, jak můžeme postupovat jakožto výbor a jak by vypadal časový rámec. Eh, navrhuji vám, abychom se tím zabývali v zápěti na schůze koordinátorů a společně se zamysleli nad tím, jakou formu bychom mohli zvolit, zda máme čas vypracovat přímo stanovisko za náš výbor, pokud ano, uvidíme tedy v jakém časovém rámci, nebo zda na to nemáme čas a pokud ne, tak eh, jakou formou bychom mohli vyjádřit své stanovisko, svůj názor. Samozřejmě názory ve výboru eh, se liší, ale řekl bych, že v zásadě se trochu tady liší, ale v zásadě zde panuje koncenzus, takže možná by to mohlo mít formu, mohlo mít podobu pozměňovacího návrhu které by předložil jeden z poslaneckých klubů. To by bylo asi nejsnažší. Nebo protože tady potřebujeme odpovědět rychle, odpovědět ano, tak přece jen se mi zdá, a zaznělo to od řady z vás, měli bychom využít eh, příležitosti, kterou skýtá to usnesení, o kterém budeme hlasovat v plénu v březnu. Půjde usnesení tedy globální k, eh, k reformě smlouvy, ke změně smlouvy a k těm šesti zákonům spojeným spojeným eh, se zprávou hospodářských záležitostí, až bychom tedy měli využít této příležitosti, aby parlament sdělil, jaký bude od nynějška jeho postoj k tématům a textům do budoucna a také k časovým hutám do budoucna. Leda, že by parlament mohl mohl skutečně se postavit proti této změně smlouvy nebo to chtít nějak měnit, ten návrh. Bylo by dobré, kdyby parlament řekl dopředu, že od nynějška u všech zásadních finančních rozhodnutí, až budou příslušet výboru ECO nebo výboru ŠUR, tak od nynějška souhlas parlamentu bude záviset na naplní těch a těch podmínek. případně by do toho mohly být zapojeny i národní parlamenty, do toho evropského semestru, do správy hospodářských záležitostí a podobně. Uh, bychom byli zapojeni tady podobně jako národní parlamenty. také Francesca Balzany bude hovořit o evropském semestru a chce hovořit o tom, že že bychom eh, mohli začít hovořit o evropském rozpočtu v rámci diskuse o evropském semestru. A jednou z hypotéz, jednou z možností je, Eh, pokud o finanční výhledy od roku 2014, eh, spolupracujeme se zpravodajem výboru SURE. Takže já vám navrhuji, abychom postupovali takto, vážení kolegové. Eh, vidím, že Elmar Brock se velmi soustředí, což je známka toho, že žádá o slovo. Ano. Elmar nespí, Elmar žádá o slovo. Pane předsedo, někteří kolegové položili několik otázek, já bych se k tomu rád vyjádřil. Ale vy, pane předsedo, jste to v podstatě již eh, vysvětlil za tento výbor a odpovědajícím způsobem omezil. Já chci říct, že rozpočet Evropské unie ze dvou důvodů hraje pouze omezenou úlohu, nebo může hrát Jednak, eh, jak se to týká záchranného balíčku, protože po, prostě on, on pro ten záchranný balíček nedává k dispozici nutný potenciál, prostě ho nemá. Ono to troskotá na té mase a to je v podstatě ta cesta, která vede k tomu přístupu skrze národní rozpočty a eh, doložce no bailout, která tady zde je protože doposud jsou zde pochyby opravdu o tom, zda to vůbec lze udělat na komentální úrovni, pokud nezměníme smlouvu. Takže to opravdu je omezení. A, a zejména na straně členských států a samozřejmě to souloží s politickým naladěním. A další věc, to je otázka pana Alvara a paní Helge Trypelové. To je to, eh, ta účast těch komunitárních institucí já jsem schválně e, použil výraz e, komunitární instituce a ne Evropský parlament, protože samozřejmě v celé řadě otázek nebyl parlament dotázán. Když se podíváme na pakt pro konkurenceschopnost, tak v podstatě oni to nejsou komunitární kompetence a z tohoto důvodu samozřejmě nemůže být Evropský parlament e, účasten na legislativním procesu. Takže ono jde spíše o otázku, zda k tomu bude nějaký zvláštní sekretariát, nebo to bude přes komisi a zda to půjde přes komisi a to pak bude vlastně ten most k dalším institucím. A vlastně to je takové to jádro, okolo kterého se to všechno pohybuje. Řekli jsme si, že máme tři různé kategorie těch balíčků. Za prvé změna smluv, a není to postup eh, polorozhodování, co je problémem, ale je to časový harmonogram. Pak zde máme ten pak stability a růstu, kde máme spolurozhodování. A pak eh, zde máme diskuzi o paktu pro konkurenceschopnost. A je, nyní zde máme otázku, kde vlastně začneme, na jakých místech konkrétně, abychom totiž eh, aby se nám nestalo to, že ve dvou ze tří tématech se jakožto eh, instituce mm, prostě naprosto vybojkotujeme z celé věci a vypadneme z toho a podíváme se tady na to, co s tím uděláme. Využijeme změnu smlouvy, abychom při našich omezených možnostech, které tady pan předseda Eh, popsal, abychom to využili tak, abychom dostali politického závazku rady. A nebo to uděláme tak, že půjdeme přes ten legislativní proces, před legislativní proces, který se týká paktu stability a růstu. Protože my jsme prostě již souhlasí s tím, že to mm, nepoběží paralelně a tím jsme se tady vzdali z toho prostředku. A já si myslím, že kolegové z výboru Ekon který rozumí tolika věcem a skvěle rozumí eh, finančním trhům, mně není vždy jasné, zda vždy mají dobře nazřeteli takové ty meziinstitucionální souvislosti. A jestli to nevede k tomu, že to vlastně oslovuje Evropský parlament a tímto vlastně eh, se nám nedaří dostatečným důvodem zdůrazňovat takové ty nadřezené otázky. A tím se dostáváme i k této otázce. Jak to tedy vypadá? Jak se chová parlament, když se jedná o zásadní otázky? A musím říct si, já jako mě vůbec mm, se mě nechce zde hrát Dona Kichota. Já si myslím, že prostě tady musí mít určitá důvěryhodnost. A Eh, je důležité, aby pokud se členské státy snaží dosáhnout kompromisu, aby eh, zcela neignorovali naše představy. Komise zde poprvé, ono to souvisí s těmi fámami, které doprovázely pakt eh, pro růst a konkurenceschopnost. Konečně se k tomu komise vyjádřila nějakým způsobem, alespoň trochu jasně, protože doposud jsem vždy pocit, měla pocit, že je třeba komisi ke všemu nutit. A takže mě mě zajímalo, jakým způsobem bychom se mohli dostat vpřed v těchto otázkách. Zde samozřejmě bychom mohli formálně využít posílené spolupráce, nebo je možné, že k tomu dojde, k tomu využití a je otázkou za k tomu skutečně. Dojde, já chci poukázat na to, co mi řekli kolegyně a kolegové z zemí, které nejsou členy eurozóny. Když se podíváme nebo pokud by se využilo postupu posílené spolupráce, tak by to vlastně znamenalo, že by existovala jasná pravidla, podle kterých by země, které se toho nepodílí, měly nárok se k tomuto řešení připojit později, aby tedy nedošlo k tomu, že navždy budou od tohoto řešení odděleny. A proto si myslím, že by kolegové a kolegyně ze zemí, které jsou v eurozóně, nám měli v této věci pomoci. A aby se jasně poukázala na to, že prostě mm, ostatní členské státy v opačném případě těžko to podpoří. Takže to byla taková věc, kde bych byl velice rád, kdybyste mě vzdělili, jaký názor na to máte. A rovněž, pane předsedo, byl bych rovněž rád, kdybych se tady dozvěděl pozici vašeho výboru, která by byla schnutá do dopisu. A velice dobré by bylo, kdyby ten dopis zdůraznil právě tu institucionální, tu meziinstitucionální souvislost, protože takovýto dopis by nám velice pomohl. Děkuji. Výborně, děkuji, pane zpravodaji. Inge chce něco doplnit? Já jsem chci říct, že je zde taková fáma, že dokonce je zde vlastně plán na vlastní parlament pro země, které jsou členy eurozóny. Je to tedy pouze fáma, nebo se to již potvrdilo? Prosím, Elmare. Existuje dokument ze země, kterou znám nejlépe, já už jsem na to několikrát poukazoval, Eh, ten papír je již, ten dokument je vytištěn, ale neexistuje a v tom dokumentu nestojí, že se plánuje schromáždění národních parlamentů, které se bude pravidelně svolávat a které se bude vyjádřovat k otázkám pro eh, paktu pro konkurenceschopnost a dále k otázkám, které překračují eh, národní kompetence. Très bien, merci. Dobře, děkuji za toto objasnění. Děkuji našim spoluzpravodajům a za chvíli se tady ta, této věci dotkneme ještě na schůze koordinátorů. A nyní, vážení kolegové, se pustíme do bodu čtyři našeho pořadu dne. Je to věc, tato věc eh, nám trvala asi hodinu, takže nyní budeme muset eh, postupovat eh, rychleji u těch dalších bodů, včetně bodů velmi důležitých, což jsou body 4 a 5 které se týkají přípravy. Pokud jde o přípravu rozpočtu na 2012, tak eh, už jste dostali k dispozici dokument, který nám nyní odprezentují naše dva zpravodajové. Já hned dám slovo Francesce. Prosím. Grazie, presidente. Eh, cari colleghi. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, na úvod bych chtěla poděkovat sekretariátu rozpočtového výboru, především panu Čabelovi a Elize Delfáro. Pracovali velice rychle, ale zároveň věnovali velkou pozornost detailům. My máme velké štěstí v rozpočtovém výboru, že máme takovýto sekretariát, který nás podpoří. Také bych chtěla navázat na diskuzi, která proběhla 27. ledna v našem výboru. V průběhu této diskuze se ukázalo, že je jasné, že potřebujeme nějaká politická vodítka, pokud jde o zahájení procedury postupu pro rozpočet na rok 2012. A já mám proto návrh usnesení, který vám mohu předložit 3. března a jde o to, že bychom si určili strategii pro rok 2012. Proto doufám, že se do toho budeme schopni všichni zapojit, abychom si zmapovali rozpočtový postup, který spadá do prvního evropského semestru, neboli je to jakousi základnou pro hospodářskou zprávu. A také je důležité, že se z toho stává významný nástroj, který nám umožní využít synergie s národními rozpočty a naplnit strategii 2020. Neboli návrh usnesení, který já připravím a který předložím 3. března, vzhledem k tomu, kolik máme času, budeme mít pouze anglickou verzi. A pozměňovací návrhy můžeme předkládat pouze anglicky. Já doufám, že vám to nevadí, doufám, že s tím budete souhlasit. Také jsem připravila předběžný návrh termínů pro jednotlivá setkání s výbory 28. od 28. února do 22. března, neboli po většinu měsíce března. A snad nám to všechno pomůže lépe vymezit priority, které my chceme v rozpočtu na rok 2012 a to v rámci této strategie pro rok 2012. Měli jste také dostat pracovní dokument k rozpočtu. V něm jsem se snažila jednoznačně ukázat, jak vypadá ta metoda. Chtěla jsem, abychom si udělali takovou prvotní představu o tom, jak bude rozpočet pro evropský semestr vypadat. Jsou tam dvě části. Za prvé usilujeme o to, aby byl rozpočet srozumitelnější a transparentnější. A to jinými slovy znamená, že musíme jasně uvést, které výdaje odpovídají strategii 2020, těm pěti hlavním cílům a sedmi hlavním stěžením iniciativám. Můžeme tedy usilovat o to, abychom konsolidovali náš evropský rozpočet s jednotlivými národními rozpočty. Nezapomínejme, že 13. dubna nás čeká setkání s členy nebo s poslanci národních parlamentů. Chceme tedy, aby náš rozpočet byl srozumitelnější, jasnější. Chceme se zamyslet nad tím, jak ty výdaje vypadají ve vztahu k prioritám strategie 2020 a také nad tím, jak můžeme konsolidovat naše priority s národními rozpočty. A proto bych vás ráda vyzvala, abyste se podívali na ten pracovní dokument, který loni zpracoval náš předseda. Týká se to financování pro strategii 2020 v době krize. A šlo hlavně o to, jak využít jednotlivé synergie v rozpočtu. Tolik tedy k metodě. Také jsem se snažila provést rozbor čísel, údajů, které jsou základem pro finanční plánování a konkrétně jsem se dívala na závazky. Máme 147,12 miliardy nebo 147,87 miliardy. Záleží na tom, jestli tam zahrneme fond pro globalizaci nebo ne. Je to tedy nárůst o 4,2% v porovnání s předchozím rozpočtem, ale nesmíme zapomínat hned na začátku, že nejde o nějaké obsahové navýšení. Jenom to tak vypadá. Částečně to souvisí s tabulkami financování pro víceleté programy. A také máme to automatické dvouprocentní přizpůsobení a nárůst eh, v okruhu 1b, což souvisí s těmi eh, stropy, ke kterým se komise zavázala v loňském roce a také to souvisí s posílením okruhu 2. A to souvisí také s podzimním dopisem komise a návrhem. A souvisí to s omezením výdajů na zemědělství. Také došlo k značnému navýšení výdajů v okruhu 2a, vzhledem k tomu, že vznikly nové agentury. A jak uváděl náš předseda, je tam také bod, který se týká okruhu 5. A to souvisí s dopisem pana Levandovského. A jde o to, abychom navýšení výdajů, aby navýšení výdajů nepřekročilo 1% podle finančního programování zatím nemáme příslušné údaje, jenom víme, pokud je o výplaty, jaký bude strop. 141,36 miliardy. A jako v předchozích letech, musíme se podívat na marže. Nejsou velké, ale ne, nezbytně se to liší od toho, co jsme měli ve finančním programování na loňský rok. Ale zřejmě tady bude určitá nová věc. Na rozdíl od loňska letos vzhledem ke krizi, vzhledem ke škrtům, vzhledem k úsporným programům, to možná bude vypadat poněkud jinak, než jsme si možná představovali. Pokud je o rozšíření finančního programování, zřejmě to zůstane na nižší úrovni. Je to tedy nová situace. Jinými slovy, návrh komise nebude jediným měřítkem. Musíme se také podívat na marže a na to, co může vyplynout z finančního programování. A může se proto stát, že budeme řešit žádosti, které budou naléhavé, ale ne nové, třeba nástroj flexibility. To je typická věc, změna stropu a přizpůsobení úrovní flexibility. Ale také ta pětiprocentní úroveň flexibility. To je možná důležité, pokud jde o implementaci klíčových komunitárních programů, zvlášť strategie 2020. A jsou tady další otázky, které jsme často zmiňovali, ale které zůstaly stranou. Často jsme zmiňovali negativní priority, jinými slovy programy, které by mohla, možná mohly spadnout až dolů v té tabulce našich priorit. Negativní priority by mohly znamenat, že to k ničemu nepovede, neboli nechceme negativní priority, nechceme nic škrtat, protože všechno je tak dokonalé, všechno si zaslouží prostředky. Nicméně měli bychom se ptát, jestli pak můžeme v dobré víře takto reagovat. Já myslím, že bychom se neměli skrývat před nepříjemnými otázkami. A protože usilujeme o ukázněný rozpočet a chceme naplnit svou odpovědnost. Evropský rozpočet musí být pobídkou pro růst i v členských státech. A možná, že se u tohoto rozpočtu musíme ptát na další věc. Neměli bychom možná v našem rozpočtu uvažovat o nějaké diskuzi a o řešení pro nové finanční nástroje, například pokud jde o další rozvoj Evropské investiční banky – Jinými slovy, rozpočtový postup, do kterého se musíme zapojit, zvlášť intenzivně, abychom zajistili, že budeme přísní, ukáznění, ale zároveň ten rozpočet musí být trošku jiný než ty ostatní. Bude to jakási pobítka pro další růst. A je to klíčové pro řešení krize. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní zpravodajko. Požádám našeho zpravodaje pro ostatní instituce, pana Fernandeše, aby prezentoval svůj svůj díl této věci. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rozpočet na roce 2012 a na rok 2013 budou rozpočty, který bych nazval konsolidačními. Konsolidačními jakožto výsledek, protože vstoupil platnost nový institucionální rámec a konsolidace také, která by mohla přispět k definici nových finančních perspektiv, až jsou to částky, které jsou nutné pro to, aby parlament a další instituce Evropské unie mohly fungovat. Eh, já si myslím, že náš, eh, naše heslo by mělo být excelence. Hovořili jsme se eh, o nákladech nové Evropy a měli bychom také často hovořit o nákladech nové excelence, například o nákladech legislativy v případě parlamentu, která hm, jaksi nesleduje kritérium excelence a nenaplňuje ho. Co se týče minimálních prostředků, které potřebujeme, abychom um, dosáhli těchto cílů. Dobře víme, že se nacházíme v klíčové situaci. Víme, že na kultuře našich organismů jsou dobře prezentní přítomné zásady správné zprávy. Je to princip eh, hospodárnosti, efektivnosti a také je to princip účinnosti. A naše cíle Eh, by měly být cíle, které dosáženeme pomocí co nejmenších prostředků. Je zde nutnost eh, přís- jasnosti, transparentnosti. To je dalším cílem eh, parlamentu a dalších institucí. A proto chci říci, že můžeme mít nasmluvaný další personál pouze tedy za odpovídajících podmínek. Personální politika by měla mít dlouhodobá politika a měla by být jasně definována, měli bychom mít jasně definované fixní výdaje a variabilní výdaje a v rámci variabilních výdajů bychom měli neustále analyzovat, vždy, když to tedy bude oprávněné, eh, výsledky Máme zde tedy princip řádného finančního řízení, který je důležitý a měli bychom tedy postupovat směrem k rozpočtu, který bude tedy se zakládán na nulovém základu a proto chci říci, že co se týče dalšího víceletého rámce, který připravujeme, tak tyto zásady by tam měly být začleněny. Je důležité, abychom měli tedy politiky, kde budeme mít variabilní výdaje, například politika komunikace, pak bychom potřebně eh, měli mít plánování, které bude v souladu eh, s víceletním finančním rámcem a jeho trváním. A samozřejmě na začátku každého legislativního období bychom mít celou řadu politik, které zohlední již víceleté plánování. Takže cíle jsem již zmínil, je to transparentnost a s ohledem na tento cíl je důležité, aby je vlastně každá jednotlivá položka byla představená poslancům, byla předložená parlamentu a to třikrát ročně. To je eh, dostatečný čas na to, aby to mohlo být i monitorováno, aby jsme mohli tedy monitorovat provádění, plnění rozpočtu a abychom mohli mít odpovědící zprávu. Co se týče politiky rozšíření, tak si myslíme, že zde by měla být koordinace mezi různými institucemi, mezi komisí, mezi radou a mezi parlamentem. A ve snaze šetřit je důležité, abychom měli tady Eh, s elektronickou zprávou, abychom tedy využívali eh, takovýchto komunikačních prostředků vždy, kdy to bude možné, abychom vždy, kdy to bude možné, využívali eh, videokonferencí. Dále je důležité, abychom měli systém Wi-Fi, který by tedy fungoval a který by prostě fungoval na, na, v celé řadě místností, dokonce i v kancelářích tedy poslanců. A samozřejmě nezapomínáme na politiku životního prostředí, je to v souladu s strategií EU 2020, takže nezapomínáme na environmentální politiku a jsme toho názoru, že EMAS je politika, která by měla být posílená a že bychom měli tedy šetřit papír, šetřit vodu, šetřit energiemi a toto by měly být cíle Eh, o které by nám všem mělo jít, měli bychom se všichni za to zasadit a proto si myslíme, že instituce by měly předložit plány na snížení výdajů, které by byly v souladu se zásadami, které zastáváme. Děkuji. Merci, mon cher collègue. Je, je signale. Děkuji mnohokrát, vážený kolego. Rád bych upozornil, že k problému rozpočtu parlamentu tedy odhadu rozpočtu pro parlament, tady máme drobný problém s časovým rozvrhem. Je třeba to nadnést předsednictvu parlamentu. Já navrhuji, abychom o tom nyní hovořili, protože to projednají za chvíli koordinátoři. Dám nyní slovo Sidonii na chvíli, která spolu s Franceskou je spoluautorkou dalšího dokumentu, který jste dostali a tím je realizace pilotních projektů a přípravných akcí, které nyní běží. Sidonie, seznámíte nás s tímto? Děkuji. Eh, thank you, chair. Eh, Děkuji, pane předsedo. Ano, společně s Franceskou dnes předkládáme dokument, který představuje takový přehled toho, jak to vypadá s pilotními projekty a přípravnými činnostmi Jde o to, co jsme udělali ve výboru pro rozpočet a také loni na podzim na plenárce. To jsou ty pilotní projekty a přípravné činnosti, které parlament schválil, jak nové věci, tak ty, které jsme rozhodli prodloužit. Takže v tomto dokumentu jde o to, abychom především zhrnuli, protože v prosinci už jsme tuto možnost neměli, tento materiál je tedy taková možnost znovu ten balíček pilotních programů a přípravné činnosti shrnout, tak, jak jsme je zavedli do rozpočtu na rok 2011, a to v prosinci. To je příloha 1. A také pro vaši informaci v příloze 2 máme seznam všech pilotních projektů a přípravných činností, které máme v rozpočtu na rok 2011 a jsou tam i ty věci, se kterými jsme nic nedělali, které jsme neměnili. Jsou to staré projekty, které pocházejí z, předchozí, z předchozích let a pokračují v roce 2011. Na začátku tohoto dokumentu si také můžete přečíst, jaký je právní základ pro pilotní projekty a přípravné činnosti a také určité informace pro ty z vás, kteří možná uvažují o tom, že by přišli s nějakým novým pilotním projektem nebo přípravnou činností. A pak je tady také informace o omezeních, o tom, jaká omezení platí, jak jsou ty pilotní projekty omezeny na základě IIA a také marží čili mezi institucionální dohodou a maršemi. A jaký je tady manevrovací prostor? Nebo spíš, jaký tam není? A úplně na konci toho dokumentu je kalendář. A tady bych chtěla zdůraznit jednu důležitou věc, a totiž jako zpravodajská za loňský rok jsem viděla, že řada z nás má zájem o autorství pilotních projektů a přípravných činností. Samozřejmě jsme velice spokojení, když potom uvidí světlo světa, ale nikdo nevěnuje dostatečnou pozornost, dokonce ani autoři, tomu, co se pak s těmi jejich myšlenkami, s těmi jejich nápady děje. A já bych chtěla, aby pokud máme pilotní projekty a připravené činnosti, na které jich autoři tak trošku zapomněli, abychom je sledovali v průběhu letošního roku, protože si myslím, že je důležité prověřit, jestli cíle těchto projektů jsou naplněny. A pokud z nějakého důvodu tyto projekty neuspějí, je to také důležité, abychom se z toho poučili, abychom věděli, proč neuspěli a jaký byl jejich osud. A tady je samozřejmě Tady může přijít na pomoc Evropská komise, může nám dát tyto informace na straně 5 a v odstavci 17 v tomto dokumentu máte informace o kalendáři a důležité je také to, kdy dochází k její hodnocení, neboli kdy se zpracovávají zprávy v polovině období. A musím tady udělat jednu opravu, konkrétně u týdne 16, kolem 20. dubna, se zmiňuje, že komise předloží návrh rozpočtu a spolu s návrhem rozpočtu zprávu o pilotních projektech a přípravné činnosti. Tak to pravděpodobně nebude, nebo je celkem jisté, že to tak nebude, že to bude o měsíc později. Návrh rozpočtu přijde v dubnu, ale e, související dokumentace, včetně zprávou o pilotních projektech a přípravné činnosti, zřejmě můžeme očekávat až kolem 25. května. Nicméně společně s Frančeskou Bázány neustále v jedné z sledovacích skupin zvažujeme pilotní projekty a přípravné činnosti jak na rok 2011, tak i pro příští rok. Takže bych vás opět ráda vyzvala, abyste si ten dokument přečetli, pokud chcete být autorem, pokud máte nějaký dobrý nápad. No a také ty z vás, kdo už byli loni autory pilotních projektů a přípravných činnosti, abychom společně mohli sledovat, abychom se z toho opravdu poučili. Děkuji. Merci. Bon, donc nous avons entendu nos, nos rapporteurs. Euh, Děkuji, takže vyslechli jsme si zpravodaje. Bylo tady hodně žádostí o slovo, poprosím vás všechny, pokud možno o stručnost. Jako první vystoupí Láslo Šurian, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Francesca začala tím, že děkovala sekretariátu. To je zde dobrým zvykem. Já musím být vděčen eh, Francesce, vyjádřete díky Francesce. To je také u nás dobrým zvykem a má to i dobrý důvod. Když si čtu její návrh, eh, tak eh, tady mám problém dvojího druhu. Jednak mi tam chybí eh, časový, jasný časový rámec, pokud je o rozpočet, ale v průběhu odpoledne jsem obdržel dokumenty pro schůze koordinátorů a tam už jsem eh, ten rozvrh prací nalezl. A druhá věc, která mě napadala, když jsem si to četl, byla, že je to zásadní dokument, ale zároveň eh, v něm co si chybí. A totiž je to rozpočtový výbor a plénum, které musí stanovit naše cíle pro tento rozpočet. V prezentaci zpravodajky jsme si vyslechli, že Francesca je připravena takový dokument vypracovat, který by obsahovat ty cíle. Já si myslím, že hlasovat o tom až v dubnu je možná trochu pozdě, ale eh, dnes vlastně nemáme jinou možnost. Pokud je o věcnou stránku, to zvýšení o 4,2% mi připadá velmi ambiciozní eh, v aktuální situaci. Samozřejmě rada, stejně jako v loňském roce, se dopustila té chyby, se dopustila chyby tedy, kdy u závazků byla trošku příliš pružná a u prostředků na platby se pokusila o větší striktnost a to se může letos opakovat. A v tom případě bude opět ten rozdíl mezi těmi částkami, mezi tedy částkami na závazky a na platby vyšší. A za takové situace bych rád podpořil zpravodajku v tom, aby byla odvážná a odvážně se postavila k negativním prioritám, protože zájmem parlamentu a zájmem občana je to, aby ten rozpočet skutečně něčemu sloužil. Kdybychom chtěli zafinancovat všechno, tak eh, vlastně nebude jasné, co je prioritní. Já si myslím, že jediná možnost zaměřit se ve výdajích na některé konkrétní oblasti a v této věci je třeba skutečně spolupracovat. A myslím si, že proto je potřeba získat tu nutnou většinu. Také si myslím, že by zpravodajka měla odvážně sledovat myšlenky týkající se vlastních zdrojů. zapojit tam například Evropskou investiční banku, to je už eh, dávno přáním Evropského parlamentu. Eh, Rada se k tomu chtěla připojit jedině pod podmínkou, že globální objem rozpočtu by se nezměnil. Což vlastně znamenalo, že by v tom našem rozpočtu bylo třeba nalézt ještě prostředky na EIB, což samozřejmě není možné. Je tedy třeba spolupracovat. Pokud chtěla, pokud měla zpravodajka na mysli spolupráci toto, tak to by skutečně mohlo být velmi důležité a mo- myslím, že ani nemáme jinou možnost u rozpočtu pro 2012. A ještě poslední věc, pane předsedo. Je vždy třeba sledovat ten dlouhodobý výhled, protože i když ne všechny podněty třeba byly zrealizovány bezprostředně, mohly by být součástí přípravného výsledného finančního rámce a proto by mne již není zajímalo, jaké budou nové návrhy priorit. V loňském roce to byla mládež, v tomto roce čekáme ještě na něco, co bychom mohli podpořit všichni a o čem bychom mohli komunikovat tedy s občany jako o naší prioritě. Děkuji, nyní pan Haglund. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval zpravodajům a také naší zpravodajce pro loňský rok za zajímavé dokumenty. Pokud je o diskusi o společném usnesení, pravděpodobně ve světle diskuse na minulé schůzi, mohu říci, že tento postup je uspokojivý. Dovolte, abych také uvedl že rozhodně nezávidím paní Balzány její úkol být zpravodajkou pro rozpočet pro 2012, protože aktuálně hospodářská situace, jak víme, není zrovna snadná. A předpokládám, že pokud jednání ohledně roku 2011 byla obtížná, tak ta pro rok 2012 budou minimálně stejně obtížná. Také ty marže jsou velmi těsné, čili není to snadná situace. Já jsem si prostudoval váš dokument velice pečlivě a Přišlo mi zajímavé, jak dobře se snažíte zapracovat tu představu zprávy hospodářských záležitostí do e, příprav rozpočtu. Určitě to ocení národní, rozpočt, národní parlamenty a rada. E, to tedy e, teoreticky za to, ale je to stále jaksi velmi v teoretické rovině. Z pragmatického hlediska bychom si sami měli udělat jasno v tom, jak to prakticky zrealizujeme. To mi zatím není úplně jasné. i když jsem eh, zpravodem v Ekonu pro, pro balíček týkající se tady správných záležitostí, kde A chtěl bych se vrátit tady k vaší otázce, zda bychom měli mít nastavené negativní priority. To je diskuse, kterou jsme vedli ve výboru SURE. Samozřejmě Eh, v tomto víceletém finančním rámci už byly v minulosti, bylo všechno nastaveno tak pevně, že je obtížné v tom hledat eh, nějaké další prostředky na témata. A rada nyní hovoří tady o paktu pro konkurenceschopnost. Určitě eh, se to ne- nenaplní, pokud nebudeme mít nové priority. Dále je zde ta nová strategie a toto všechno prostě nikdy nenaplníme, pokud si nově nenastavíme priority. Pokud v roce 2012-2013 nic nepodnikneme, tak vlastně vyplýtváme už třetinu času na strategii Evropa 2020, kde byly zohledněny ty společné cíle. V loňském roce jsme měli ještě 10 let do roku 2020, pokud leta 2011, 12 a 13 vyplýtváme, tak, tak třetinu času, třetina času už bude ztracena. Uh, Eh, třetina času na implementaci. Čili je důležité zamýšlet se nad tím, co můžeme podniknout eh, ještě předtím, než eh, vstoupí v platnost nový výsledný finanční rámec, což není snadné, my bychom tady hledat nějaké řešení pro ty negativní priority a manevrovací prostor pro, pro společné, ono pak pozitivní priority, pokud se na tom shodneme. Dále hovoříte o vyváženosti mezi fiskální konsolidací a potřebou investovat do tvorby pracovních míst a růstu, evropského růstu. Pokud se nám to podaří, budu velice rád. Je právě klíčová, aby se to podařilo. Já si myslím, že to možné je, ale bude to podle mého potřebovat právě ty negativní priority. Uvidíme, zda se na nich dokážeme společně shodnout. Já, já předpokládám, že nebude možné dosáhnout velkého nárůstu rozpočtu, pokud to bylo 2,7% v loni, eh, tak si nemyslím, že by to mohlo být eh, o mnoho více v příštím roce. Eh, Jedné, v co můžeme doufat, je, že v některých oblastech zůstanou nevyužité prostředky, mm, například zejména u výzkumu nebo u strukturálních fondů, což nám možná dá určitý manévrovací prostor, pokud bude dostatečná flexibilita jak na naší straně, tak na straně rady, eh, pro, pro to, abychom takto zafinancovali cíle, které souvisí s našimi prioritami. Ale to se ještě uvidí. A v každém případě se velice těším na spolupráci na této věci a jsem velmi zvědav, těším se na konečný výsledek u toho usnesení. Děkuji. Děkuji, kolego, a nyní pan Goran Ferm. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl pár věcí k oběma zprávám. Budu se snažit být stručný. Za prvé zpráva paní Balzány o tom obecném rozpočtu. Já myslím, že ty návrhy, které teď předkládá, co se týče metody, co se týče toho, že bychom vlastně měli usnesení, já myslím, že to je dobré, pokud to samozřejmě především bude velmi krátké, protože to je důležité. Já myslím, že také ukázala, že to, že zpracovala takovýto dokument o strategii na základě finančního programování, je opravdu užitečný dokument. Už teď tady vidíme řadu věcí, kde budeme mít problémy a já myslím, že to potřebujeme pro účely naší vlastní analýzy. Je zjevné, já budu velmi stručný, je zjevné, že přístup rady způsobil a způsobí pro nás řadu problémů. Už tady zaznělo, že jde o to, jak najít rovnováhu mezi růstem a úsporností, jakou úlohu tady může hrát rozpočet Evropské unie. Já myslím, že pár věcí musíme rozvést. Rada musí pochopit, že rozpočet vychází z celé řady právně závazných víceletých programů. A to je východisko pro rozpočet. Nemůžeme je prostě přehlížet. Nemůžeme je zanedbávat. To oni musí pochopit. A musí také pochopit, že když se k něčemu zavážeme, tak to musíme vyplatit, alespoň jako princip. Já si nejsem úplně jistý, že oni to chápou. A loni, a to je opravdu důležité, loni jsme začali uzavírat tu mezeru mezi závazky a platbami. Došlo k většímu nárůstu plateb než závazků. A tak musíme pokračovat. Ale je opravdu těžké představit si, jak do toho zapojit radu. Opravdu potřebujeme velice dobré argumenty, protože jinak budeme mít celou uh, řadu velkých regionů a důležitých projektů, které nebudou vědět, jak na tom jsou, nebudou mít dost peněz. A také je podle mě důležité pochopit, že rozpočet je nástroj pro solidaritu, kde využíváme metodu redistribuce, bereme bohatým a dáváme chudým. Takže všechny, ne všechny členské státy budou mít prospěch z kratu, ze, ze škrtů v rozpočtu Evropské unie. Pro některé to bude znamenat ztráta a já si nejsem jistý, jestli on to takto vidí. A taky mi jde o to, že pokud se nám to podaří vysvětlit radě, nebo pokud se nám to má podařit, potřebujeme podporu těch, kdo se tím zabývají. Musí se opravdu pořádně podívat na implementaci programů, zákonně schválených víceletých programů, abychom našli určité argumenty. A když budeme mít specializované výbory specializované výbory nám pomohou, tak můžeme radě předložit určité argumenty. Tolik ke zprávě paní Balzány. Já si opravdu myslím, že to bylo velmi dobré, velmi užitečné. Ke zprávě pana Fernandeše. Také výborné, trošku tradičnější možná, ale pár věcí mi tam chybí. Především, my jsme žádali byro a také další instituce občas o víc informací, úřady věcí. Třeba o nulovém rozpočtu, o různých typech výdajů, variabilních a nevariabilních, o politice pro budovy, o domě evropské historie a tak dále. A já myslím, že teď bychom z toho měli zpracovat nějaké závěry. A tady v této zprávě těch závěrů moc není. Já myslím, že se musíme také zaměřit na některé ty velice kontroverzní věci. Třeba co s Centrem pro návštěvy, co s Domem evropské historie a tak dále. A možná, že úplně nejobtížnější je to, a já chápu, že zpravodaj to ještě neměl, když tu zprávu psal, ale teď máme ten dopis pana Levandevského, který po nás chce, abychom omezili nárůst na 1%. Nominálně, jmenovitě 1%. Což znamená ve skutečnosti krácení. Jak na to budeme reagovat, pokud jde o rozpočet parlamentu? A nejenom rozpočet parlamentu, ale rozpočty dalších institucí. My máme samozřejmě především odpovědnost za vlastní rozpočet parlamentu a já myslím, že to v budoucích diskuzích musíme řešit. Děkuji. Merci, mon cher collègue. Děkuji. Nyní pan Hartong. Děkuji, pane předsedo. Krátká reakce na obě zprávy spolu zpravodajů. Myslím si, že eh, máme zde se opravdu celou řadu velice různých projektů. Ono se nám to tak jako rozbříhá do bezbřehých dimenzí. Já jsem velice rád, že komise přišla s odpovědajícím návrhem a já budu letos kontrolovat, zda to provádění probíhá smysluplným a úspěšným způsobem, protože to je můj kolem zde v Evropském parlamentu. A není k zprávě Francesky, rozpočet na rok 2012. Tam mám dojem, že byla učiněna politická rozhodnutí, Rozpočet eh, má být navýšen, místo toho, aby se penězi šetřilo, to si myslím je velice politování hodné a myslím si, že letos zažijeme stejný boj jako v minulém roce a je to smutné zejména pro občany Evropské unie. Helga. Děkuji, nyní Helga Triple. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. A děkuji také oběma zpravodajům. Začnu Frančeskou. Vy víte, že zelení jsou pro dobrou modernizační strategii pro Evropskou unii až do roku 2020. A pokud se bude správně realizovat, tato strategie by nám mohla hodně pomoct. A teď se dostávám k rozporuplným cílům. V materiálu Francesky u těch sedmi stěžejních iniciativ se také zmiňuje eh, Evropa účinná z hlediska vynaložených zdrojů, ale když se podíváme na zemědělství a rozpočet pro zemědělství a rozpočet pro strukturální fondy a politiku soudržnosti, můžeme si zvolit nové stěžení iniciativy, nové priority pouze v případě, že se opravdu změní rozpočet na zemědělství a rozpočet na soudržnost pokud jde o větší udržitelnost a účinnost využívání zdrojů. A proto si myslím, že nejde jenom o problém s radou. Je to také problém s většinou v této sněmovně, protože zatím, když se podíváte na slyšení ve výboru Šure, tam nevidím žádnou většinu, která by prosadila tuto změnu, ale pokud chceme nové priority, musíme omezit staré priority, protože realisticky nedojde k velkému nárůstu rozpočtu. A proto tady opravdu vidím velký problém. A nejde jenom o to, že bychom svalovali vinu na radu, je to i náš interní problém. A pokud nebudeme připraveni zvolit si nové priority, pak víceméně budeme mít starý rozpočet se spoustou starých problémů. To tady tedy hrozí, podle mě. A teď se dostávám k panu Ferandešovi. Takže celkový cíl mluvit o konzolidaci, je samozřejmě velmi krásný. Ale nevidím detaily, které by do toho zapadaly. Protože já jsem jenom slyšela, že chcete investovat víc, třeba do elektronické zprávy, Wi-Fi, politiky pro životní prostředí. Tam chcete úspory, ale úspory většinou nejdřív znamenají investici do lepších, udržitelnějších technologií a teprve potom z toho plynou úspory. Už tady zazněl Dům evropské historie. Nevidím, jak to budeme financovat podle té konzolidace. A pak, pokud mám brát konzolidaci vážně, tak bych očekávala, že vy a ELS nebudete chtít druhou tranši pomoci, protože pokud se chcete vyhnout dalším výdajům, myslím, že podle našich diskuzí z Loňska musíme postupovat jinak. Takže možná bychom to mohli probrat znovu, protože jinak skutečně nechápu, co ta konzolidace má znamenat. Pokud potom nepřejdeme k podrobnějším otázkám, a totiž kde ve skutečnosti ty peníze ušetřit. Děkuji. Děkuji, Helko. To opravdu dává smysl. Heider? Děkuji, pane předsedo. Byla zde řečeno již mnohé, zejména s ohledem na dokument paní Balcány. Já bych eh, chtěla paní zpravodajce poblahopřát k tomuto dokumentu. Myslím si, že to se týče našich stanovisek a přístupu eh, eh, k příštímu rozpočtu se v podstatě shodneme, paní Balcány, a všichni to víme, bude potřebovat pomoc, protože ten dokument nadnáší celou řadu otázek a my bychom možná měli odpověď na tu či onu. Hovořilo se zde již o těch o platbách a jde o to, jakou úroveň plateb chceme požadovat či obhajovat. Myslím si, že Komise má samozřejmě k dispozici eh, největší množství údajů a proto by měla předložit dokument o platbách, který zohlední závazy, které máme a zohlední rovněž absorpční kapacity. To říká rovněž paní Balcány ve svém dokumentu. Musíme zejména obhajovat závazky, protože palatby jsou již pevně stanoveny. Ty vlastně vyplývají z nařízení od jednot, o jednotlivých programech. A rada to sice může interpretovat různým způsobem, může přistoupit i k jistým škrtům, ale rozhodně my musíme uplatňovat stejnou strategii jako v minulých vyjednáváních. Pravděpodobně budeme muset změnit závazky pomocí plateb, ale rozhodně potřebujeme minimální míru u plateb. A pak otázka eh, negativních priorit. Myslím si, že je to obrovsky důležité a ne pouze proto, protože se nacházíme v období krize. Je to důležité a myslím si, že bychom to bývali měli dělat každý rok. Nejsem se sice tak dlouhou dobu, některé programy fungují, tam je třeba investovat. Pokud ovšem některé programy nefungují, tak se musíme na to podívat, podívat na to proč a v daném případě například i ukončit. A to nejen z toho důvodu, že se nacházíme v období krize. Není přeci možné říct, že eh, musíme škrtat pouze proto, že je krize. Je třeba si tedy určit priority a rovněž i negativní priority. A to jak v období krize, tak v období hospodářského růstu protože naším prioritním úkolem je, abychom peníze z evropského komunitárního rozpočtu vydávali a utráceli rozumným způsobem. A mám pocit, že někdo má pocit, že je to takto třeba dělat pouze v období krize. A dále to se týká okruhu 1 a 4, kde víme, že budeme mít problémy. Chci říct, že pokud zde nebudeme mít odpovídající marže, velké marže, pokud nebudeme mít manévrovací prostroj, tak musíme nutně využít nástroj pružnosti, protože jiné řešení v podstatě nemáme. A pak e, otázka zapojení Evropské investiční banky. Poprosit investiční banku o pomoc, e, to jsou názory, které jsme slýchávali velice často, když jsme hledali řešení pro naše problémy. Já s tím souhlasím, je třeba EIB, investiční banku, zapojit. I ona se musí zapojit v tom smyslu, abychom dosáhli našich cílů, ale ona přeci nemůže být jakousi náhradou pro část rozpočtu. Musíme využít investiční banku jako doplněk, doplnění k tomu, co jsme schopni pokrýt my. Děkuji. Děkuji. Mám zde celou řadu zájemců o slovo a proto vás prosím o stručnost. Inge Gressle, děkuji. Mám dvě otázky. Ta jedna se týká rozpočtu parlamentu. Myslím si, že je na čase, abychom veřejnosti vysvětlili, že i my chceme podpořit jisté snahy o šetření. Když se podívám na rozpočet eh, 2010, 74 postů pro parlament a s ohledem na, sam, na Lisabon a 34 pracovních míst dostal sekretariát. Takže si myslím, že jsme, eh, je možné teda šetřit a já chci říct, že já potřebuji například ty peníze na sekretariát, protože potřebuji prostě pokrývat větší množství úkolů. A proto by bylo dobré opravdu podívat se na to, kde je možné eh, skutečně ušetřit, eh, například ty nové svátky. Máme například další dva týdny nových svátků pro všechny zaměstnance. I to je taková zajímavá věc, kde by šlo něco dělat dále. Reform finančního nařízení, eh, pilotní projekty a přípravné činnosti. Samozřejmě můžeme to číslo 100 milionů o 14 milionů změnit. Eh, otázkou tedy je, zda ta částka stačí, anebo zda mám předložit pozměňovací návrh, že chceme více. Rada vlastně eh, zvažuje, zda nepoprosí o více takže já bych ráda věděla, jak to vidí kolegové. Děkuji. Tak to byly velice důležité body. Děkuji, Inge. Nyní pan Alvaro. Děkuji, pane předsedo. Já se soustředím pouze na zprávu pana Fernandeše, protože já ji pleduji ze, z hlediska mé frakce. Já si myslím, že tam jsou dobré věci, transparentnost, efektivnost, kontrola výdajů a trvalá udržitelnost. Zejména když se podíváme na odstavci, které se týkají ekologie a redukce spotřeby papíru. To je opravdu něco velice smysluplného a není to v podstatě nic složitého. Jde například o to, že Například pořád jednání bychom eh, tady nerozdělovali všem a ještě neposílali na výspošlou. A je to něco, co by jistě přineslo značnou úsporu. A dále Eh, musíme ovšem souhlasit s paní Trypel, která říká, že tam jaksi sice celá řada věcí je, ale že to není jak rozpracováno do detailů. To jsou takové maličkosti někdy. Například, když se podíváme na priority parlamentu, jaké byly do posud, tam například bodu M máme prioritu, která se týká nákupu budov tedy namísto toho, aby se budovy mm, pronajímaly, že se budou nakupovat. A nyní máme diskusní v rámci SVČ a paní kolegyně Holmajer se tomu věnuje. A to jsou opět témata, eh, na které bychom měli připojenou, protože právě komise hledá například budovu, nemáme alternativy a proto se snaží eh, vlastně něco pronajmout za velice drahé peníze, místo toho, aby něco nakoupila takže na to by se mohlo explicitně poukázat. Konzolidace zdrojů a rozpočtu naprosto správné, ale kde? Kde konkrétně? A mě tady spontánně napadá jedna věc a e, musíme se podívat na to, zda by lidé z výboru pro kulturu byli ochotni o tom diskutovat. Je to například oblast komunikace. Do jaké míry ten rozpočet na komunikaci vlastně zohledňuje takovýto přístup a zda je ten rozpočet efektivní. Takže to se týká vlastně kolegů z eh, kulturu pro výboru, to bylo takové zlé překvapení pro ně v tomto roce a myslím si, že by se měli přispět k tomu, aby to v roce 2012 vypadalo jinak. A další věc, ono to jde stejným směrem, jak o tom hovořila paní Gressle. 2012, do, v jaké míře potřebujeme navýšit personál? Kolik eh, osob Navíc potřebuje sekretariát parlamentu. A za jakým účelem budou najímat tento personál? A já jsem tady slyšela takové šuškání, nevím, zda je to pravda, ale ta čísla nám to potom ukážou. Jak to bude vypadat například sekretariát parlamentu? se snaží um, um, rozšířit štáb eh, pana předsedy parlamentu, aby se uh, mohl um, tedy zabývat i bolestní, které ovšem nespadají do kompetence podle jednacího řádu. Takže to je tak taková věc, na kterou bychom se měli podrobněji podívat. A zajímavé by bylo ještě, je zajímavá byla ještě jedna věc, on vedle toho, co řekl Goran, že bychom se neměli požadovat pouze vyhodnocení, eh, podívat se na analýzu nákladu a užitku, ale zejména bychom si měli říci, co nám to opravdu přináší. Například bod 12, týká se to pracovních míst. Jaké to má finanční dopady? Další věc, videokonference. Jak i úsporný potenciál mají videokonference s ohledem na eh, cest delegací a s ohledem na sluneční služební cesty, které by odpadly. Je zde opravdu jasná předaná hodnota, pokud se rozhodneme pro takovéto struktury. A pak další věc, ono to tam vyjmenováno není, ale to velice aktuální a mohlo by to být aktuálním tématem. Možná bychom se měli podívat na to, zda to, co my vydáváme za naše bezpečnostní služby, zda to je adekvátní. Já nevím, zda jste tady byli v pátek bylo to již po třetí v tomto roce. Zde zase se e, vlastně nabízí ta otázka, je možné vylepšit struktury, je třeba přistoupit k dalším investicím, anebo je to pouze organizační otázka. Protože jsem si uh, jistý, že budeme mít dobrou spolupráci a že se nám podaří vylepšit zprávu pomocí pozměňovacích návrhů, že bychom se možná měli soustředit na sekretariát parlamentu a na komunikační aspekty, protože z mého pohledu to nejsou nedůležité otázky. Děkuji, pane předsedo, není pan Bokroš. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych nejprve uvedl, že ten dopis zaslaný panem komisařem Levandovským je velmi důležitý dokument, a myslím si, že vlastně je daleko důležitější jeho záměr širší, nejenom to, co je tam přímo výslovně uvedeno. Jde o to, že komise hovoří vlastně o tom, jakým způsobem bude vypracovat svůj vlastní návrh rozpočtu. To znamená, že máme obrázek o chování komise a také určitou předzvěst jak se bude chovat rada. To znamená, že počítat s nárůstem rozpočtu o více jak 4% je patrně zcela nereálné pro tento rok. Pro ty z vás, kdo jsou zřejmě velmi optimističtí ohledně evropského růstu, mohu jenom zopakovat, že krize ještě běží, zdaleka jsme ji nepřekonali včetně rizikové, stále rizikové situace Španělska a Portugalska. Proto bychom určitě měli vzít v úvahu, že evropský rozpočet by měl být těsný a bude těsný, bez ohledu na to, jak my bychom si přáli, aby se zvyšoval. Řada kolegů, včetně zpravodajky, zdůraznila, že chceme-li rozpočet, který zafinancuje velmi dobře pozitivní priority, měli bychom se stanovit rovněž priority negativní. Já tady bych chtěl říct zpravodajce, že by se neměla klást, klást příliš velký důraz na synergie mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty, protože tyto rozpočty se svou strukturou diametrálně liší. Vezmeme-li si vnitrostátní rozpočty, 90 z nich se týká výdajů na běžné výdaje. Zatímco vám jde o to, jak se sama uvedla, aby evropský rozpočet byl podnětem pro růst. To znamená, že to nebude a je rozpočet eh, založený na stálých výdajích, ale spíše na, eh, na výdajích investičních. A v této věci naprosto souhlasím s Helgou Triple. Pokud chceme na pomoci růstu, měli bychom více investovat, měli bychom investovat také do lidských zdrojů, tedy do výzkumu, vývoje, vzdělání, mobility mladých a tak dále. A tam, kde skutečně existuje možnost synergii, jako v energetice či v či v, infrastruktuře dopravy, kde to potom přinese obrovské úspory, tak tam je hodně investovat, ale zároveň eh, bychom prostě měli si uvědomit, že bychom měli zapomenout třeba na Fond pro přizpůsobení se globalizace, protože to je vlastně eh, forma, eh, forma provádění těch stálých výdajů, běžných výdajů. To tež potom platí pro pro podněty obsažené v dokumentu pana Fernandeše, no, protože já se skutečně domnívám, že pokud se shodneme eh, s duchem dopisu pana komisaře Levandovského, tak eh, bychom měli usilovat o obdobné úspory i v našem rozpočtu. A potom to znamená, že se prostě řada věcí musí vyškrtnout. Možná včetně třeba Domu evropských dějin a podobných věcí. Samozřejmě někdy se argumentuje tím, že není, když budeme investovat, tak jim ušetříme peníze za čtyři roky a to není náš problém, protože my už tady tou dobou nebudeme. A myslím, že prostě potřebujeme mnohem uh, jasnější priority, dobře nadefinované, jak ty pozitivní, tak ty negativní, protože evropský rozpočet není vůbec podobný eh, národním rozpočtům, proto bychom měli více klást eh, důraz na investiční výdaje. Děkuji. Děkuji. Jsem rád, že duch Januše Levandovského se vznáší eh, v tomto sále. Eh, bohužel je ozbrojen obrovskými, vybaven ty obrovskými nůžkami. Eh, děkuji. Další kolegyně. Děkuji. Já bych se chtěla zcela stručně vyjádřit k otázce, která se týká decentralizovaných agentur. Byla nadnesena paní kolegyní Balcání v její zprávě na stránce 8. Všichni se jistě shodneme na tom, že decentralizované agentury jsou jakousi prestižní záležitostí jednotlivých států. Já rozhodně nejsem ta, která by byla proti efektivitě či proti účinnosti těchto orgánů a tyto orgány jistě nutně potřebujeme. Já to tady nechci spochybňovat, ale chci eh, tedy v rámci této důchozy, diskuze o úsporách říci, že by bylo možná dobré se na to podívat z ekonomického hlediska a podívat se na to, zda u těch agentur by přeci jenom nebyla možnost eh, nějakých velice efektivně provedených úspor. Děkuji. Děkuji. Budeme informovat Jutu Haung, která musela opustit schůzi o tomto podnětu. Nyní pan Godmany, stručně prosím. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že možná přišla doba na revoluční slova. Všechno je víceméně jasné, když se podíváte na tabulku číslo jedna v tom pracovním dokumentu, který se jmenuje Rozpočet a finanční programování na rok 2012. Tam vidíte ty částky a vidíte tam také rozdíly v procentech. A já jsem slyšel, že rada bude mnohem přísnější, mnohem konzervativnější, ale když se podíváme nebo když hledáme nějaké měřítko nebo nějaký základ, ze kterého bychom mohli výjít, dalo by se uvažovat o stejném růstu plateb, jako to bylo v roce 2011, 2,9% a ne víc? Ne víc. Je to realistické nebo ne? Když se podíváte na poslední předpovědi pro EU z podzimu, novější předpovědi prognózy pro ekonomiku nemáme. To jsou prognózy komise. Uvidíte tam zajímavou věc. Růst HDP z podzimu 2010 a na jaro 2010 po celou Evropu byl prakticky stejný 1,7%. 1,17% přesně to též. V roce 2010 tam byl rozdíl o polovinu, protože na podzim to bylo 1,8 a na jaře se plánovalo jenom 1%. Ale když se podíváte na předpověď na rok 2012, tak podle komise tak to bude růst 2%. A hlavní rozdíl je v investicích. Protože na podzim, v podzimní prognóze se plánuje 4,2 jako investice, to znamená dvakrát víc než na jaro. A komise tedy uvažuje tak, že ta část HDP, která se týká investic, hodně poroste, bude to čtyřikrát víc nebo třikrát víc než celé HDP. A to by pro nás mohlo být určité východisko pro to, jak to projednat s radou. Proto protože toto je v podstatě hlavně rozpočet na projekty. A když to spolufinancujeme, tyto investice, tak můžeme využít ty národní investice. A z tohoto důvodu si myslím, že když začneme na nějaké hranici, hodně závisí na tom, co nám pošle komise, s tím, že náš nejkonzervativnější přístup bude takový, že se přidržíme toho, co jsme měli v roce 2010, to se dá ochránit, když se podíváte na ta čísla pro růst HDP. A druhá věc se týká těch velkých částek. Jde o soudržnost a zemědělství, ale u soudržnosti je celkem jasné, že se dá vypočítat, kolik peněz budeme potřebovat, když rychlost absorpce příliš nestoupne. Možná, že to bude dvakrát tolik, než jsme plánovali na rok 2011. Když zůstaneme u růstu 11 nebo 10 jako rok předtím, je možné, že z hlediska peněz to nebudou 4%, jak se plánuje tady, 4,2%. Mohlo by to být míň. Možná, že to e, není až taková klasika, ale možná, že je to taková trošku revoluce. E, děkuji, kolego. Ano, to byla velice zajímavá ekonomická analýza. Jeden problém, na který budeme narážet, je problém v rozdílu mezi prostředky na závazky a na platby protože prostředky na platby prakticky odpovídají povinným eh, výdajům. My jsme zrušili sice rozdíl mezi povinnými a nepovinnými výdaji v evropském rozpočtu Lisabonskou smlouvou, ale právně za to, pokud eh, tedy eh, vyčleníte prostředky na závazky a ten projekt se zrealizuje, tak potom prostě musí proběhnout platba. A ten obrovský problém, kterému budeme čelit v tomto roce, je, že je naprosto nemožné nenavýšet prostředky na platby. A ta obrovská chyba, které se dopustily vlády, spočívala v tom, že vyjednali prostředky na platby, i když politicky vzato a z finančního hlediska v střednědobém hledisku, co je důležité, jsou prostředky na závazky je možné eh, pozastavit prostředky na závazky, eh, zastavit to, omezit to, ale prostě platby ty jsou pevně dané z toho, co bylo nasmluváno, přislíbeno v minulosti. Já děkuji všem, kdo vystoupil v diskusi. Spravodajka eh, samozřejmě ještě vystoupí na závěr. Jenom pár věcí ještě ode mě. Paní Balzány v zásadě eh, navrhuje dva dokumenty, jeden politický a potom pracovní dokument, který slouží jako základ pro diskusy se specializovanými výbory parlamentu, které už také, které už obsahuje tady určité směry, určitou orientaci. A dále vznikne návrh usnesení, které bude předloženo plénu. Bude to návrh stručný, jasný, přesný, tak, aby Evropská komise, tak jak se to správně přeje pan komisař Levandovský, až tedy komise vypracuje a schválí návrh rozpočtu, tak aby se neocitla v situaci, kdy jedna, jeden jediný eh, rozpočtový orgán eh, si vydal určitý signál, ale druhý se ještě nevyslovil ve svém nejvyšším, na nejvyšší úrovni, to znamená v plénu. Pokud jde o e, radu, ta již přijala své pokyny a podle obvykle zavedené tradice bude tady rada postupovat tak, jak ji máme rádi. Pokud jde o negativní priority, já konstatuji, že Každý rok se objevuje myšlenka, já sám jsem se to rozhodně přál a každý rok se toho zříkáme. Protože z politického hlediska je to velmi obtížně proveditelné. Eh, já tady něco nabídnu, tady zpravodaji podle mého. Jak tedy dosáhnout, jak dosáhnout eh, navržení negativních priorit? To znamená snížení prostředků u některých rozpočtových položek. První možnost spočívá v tom, že rozpočtový výbor nebude naslouchat ostatním výborům parlamentu. Mezi námi, mezi námi v rozpočtovém výboru si můžeme, se můžeme dohodnout na negativních prioritách, ale pokud budeme naslouchat výboru pro zemědělství, výboru pro regionální rozvoj a ještě více výboru pro zahraniční záležitosti, kterému nikdy nic neodmítneme, pak se naše negativní priority okamžitě vypaří. Já tady vítám Pira Ferkarena, maďarské předsednictví. Chci, poděkovat, chci mu poděkovat za pochopení, které prokázal v loňském roce během belgického předsednictví. Rozpočtový výbor, eh, pokud je o radu, eh, nemá problém v tom konzultovat další zainteresované instance. Systém de, de minimis v Evropě funguje, aniž bychom konzultovali ministry pro, no, pro výdaje. My, se s nimi, my s nimi konzultujeme, takže to daleko jaksi viditelnější, čitelnější. Druhá metoda potom, druhá možnost spočívá v tom, pokusit se nalézt objektivní základ, například eh, rozpočtové položky, u kterých eh, prostředky v, v, v plných letech nebyly dostatečně eh, plněny, čerpány tedy. Buď vůbec nebo částečně. Zkušenosti bohužel ukazují, že často u těch nejzajímavějších, nej, inovativnějších politik, to znamená těch nejsložitějších, to nejdřív chvíli trvá, než se to rozběhne. Takže přece jenom je tam potřeba určitý také politický úhel pohledu. Tolik tedy ode mne. Zpravodaj chce ještě něco stručně, protože bohužel už máme velký sklus, ještě nás čeká, čekají další body, takže možná nejprve pan Fernandeš a potom Francesca. Děkuji, pane předsedo. Na prvním místě chci říct, já říkala jsem to již na minulé schůzi, že si myslím, že parlament a tento výbor jsou institucemi, které by neměly, pokud nebudou k tomu mimořádné důvody, neměly zpochybňovat již dosažených kompromisů. Chci tedy říct, že ta otázka domu evropských dějin je již schválený kompromis, a nyní bychom to tady měli implementovat a podívat se na to, jakým způsobem. A neměli bychom tady diskutovat o tom, jestli to zrušíme či ne. Například eh, ta otázka asistentů, zde již je kompromis, eh, který byl rovněž dosažen, má tam, jsou tam určité podmínky, které se k tomu pojí a pokud budou splněny, tak si myslím, že ta otázka je prostě vyřešena. A dále, eh, a týká se to tady té zprávy a o tom toho, o čem diskutujeme. Hovoříme nyní o politických prioritách, budeme mít dvě usnesení. Jedno usnesení bude o politických prioritách, druhé usnesení bude o našich odhadech. Nyní tedy diskutujeme o těch odhadech a pokud o tom diskutujeme, tak by to měla reflektovat, odrážet naše vlastní politické priority. A v tomto okamžiku komis, náš výbor a samotný parlament tedy diskutují, nejsou výkonným orgánem. Co se týče těch politických eh, priorit, a já doufám, že se na ní shodneme, k tomu jsem se tedy vyjádřit, ale co se týče otázky nevčlenění či včlenění zapojení dopisu pana Levandovského. Já jsem předložil zprávu třetího, ten dopis je z třetího, takže nebylo možné to tam tady zapracovat. Eh, zapracovat do mé zprávy něco, co jsem neznal. Takže teprve a posteriori jsem se dozvěděl o tomto dopise. A co se týče otázek mm, do nulového rozpočtu, těch variabilních eh, výdajů, které se týkají eh, politiky mm, eh, budov, tak chci říci, že naše skupina a my si říkám, že tento názor sdílí ostatní politické skupiny. To, co jsem tam tedy napsal, ten rozdíl mezi variabilními a fixními nákladami, výdajemi. A ono by bylo možné to například aplikovat na politiku komunikace a samozřejmě také na politiku budov. Protože i toto byl předmět těch našich úvah a e, my si prostě přejeme, abychom měli dlouhodobou politiku. A co se týče té otázky konsolidace, a co to vlastně znamená? Co to znamená? Znamená to, že od roku 2012-2013 bychom měli mít konsolidovaný rozpočet, měli bychom mít stabilitu, měli bychom eh, vlastně mm, tam mít v těch rozpočtech přítomno to, co máme v novém institucionálním rámci a neměli bychom tam mít žádná nová překvapení. Samozřejmě čísla ještě neznáme, zatím máme pouze odhady. Pokud ovšem například OSVČ, diplomatická služba, a dobře víme, že bude tady to v okruhu 5 a bude to závažná věc, takže teprve v roce 2017-2013 budeme vědět, jak se to bude vidět a pak teprve budeme moci rozpočet, který bude dobře konsolidován a kde tedy bude rozpočtová stabilita, kde můžeme šetřit. A já doufám, že tam šetřit budeme a já doufám, že Byro nám předloží jasné návrhy, které se budou týkat těch priorit, které máme. A samozřejmě, že se to bude muset týkat eh, našeho konceptu, že zde máme nedostatek efektivnosti a že to bude zahledeno. A pan Alvaro tady hovořil o té bezpečnosti. Uh, E, zda je třeba to navýšit, ty částky na to, zda by to dopomohlo lepšímu fungování. A já doufám, že právě byrou předsednictvo samo e, nám předloží návrhy, které se tohoto budou týkat. A dále není možné se tedy jaksi vyhýbat tomu, že naším cílem je legislativní excelence, totiž abychom pomocí nejmenšího možného množství prostředků vykonávali práci, kterou od nás očekává evropský občan. A samozřejmě rozpočty 2012-2013 budou jakýmsi referencí pro další rozpočty, které se budou obíjet v rámci příštího víceletého finančního rámce. A já chci říct si, že vám děkuji, že jsem vám k dispozici, tak abychom mohli spolupracovat a abychom eh, se společně snažili vylepšit eh, tuto zprávu a potom společně pracovali na odhadech. Ale v současné době Hovoříme pouze o našich politických prioritách zatím, ještě nehovoříme o číslech. Děkuji. Merci, Děkuji, pane zpravodaji. A nyní Francesca. Máte poslední slovo. Grazie. Děkuji. Když dovolíte, já bych začala tou otázkou priorit, o které mluvila řada kolegů. A ráda bych začala návrhem usnesení, který vám chci předložit 3. března. Chtěla bych jednu věc ujasnit. Já myslím, že vzhledem k tomu, co se stalo loni, a vzhledem k tomu, že parlament zaujal rozhodné stanovisko v řadě usnesení, mohu zmínit třeba usnesení z 16. června o zprávě, ale to též platí i pro prosincové usnesení. Máme také ten důležitý balíček z 29. září a to je podle mě takový milník v historii Evropské unie. A já myslím, že z toho všeho vyplývá jedna jasná věc. Evropská unie přijala strategii pro další desetiletí. A musíme to teď posílit, musíme zajistit, že budeme směřovat přiblížení, ke konvergenci. Nemáme moc zdrojů, také musíme všechny spojit. Musíme se vyhnout roztříštěnosti zdrojů. Už začal evropský semestr. A to, z čeho to vychází, ten rozpočet, ten skutečný motor pro strategii 2020, může být užitečným nástrojem pro všechny, i pro národní rozpočty. Takže priority ne tolik z politického hlediska, ale z hlediska institucionálního vzhledem k tomu, že potřebujeme, aby to všechno odpovídalo tomu, o čem už jsme rozhodli, vzhledem k tomu balíčku z 29. září, který předkládá naši novou představu o správě v Evropské unii. To všechno musí zapadat do strategie 2020. Viděli jsme to ve výroční zprávě Komise o růstu. Je jasné, že se musíme snažit vytvářet pracovní místa. Strategie 2020 není pouze strategií. Je tam pět klíčových cílů. Pracovní místa, výzkum, vývoj, změna klimatu, sociální začlenění. Takže především v tom návrhu jde o to, abychom naše úsilí řádně zaměřili, abychom rozpočet zaměřili na to, o čem už jsme rozhodli a také na to, o čem rozhodla komise. A jak jsme uváděli v prosincovém usnesení, musíme zdroje zaměřit na velké věci, na strategii 2020. Abychom se vyhnuli tomu debaklu, ke kterému došlo s Lisabonskou strategií, a to bez pochyby bylo důsledkem toho, že jsme ty velké cíle nepodložili prostředky. Takže to usnesení, které já vám chci předložit 3. března, bude právě o těchto věcech. Bude o tom, že potřebujeme jednoznačný návrh, musíme si jasně uvést, jakou máme strategii Musíme jasně dát najevo, že se někam posunujeme, že chceme vytvořit rámec, který stanoví naše priority v Evropě pro další desetiletí. A teď k těm negativním prioritám, jestli mohu. Já jsem zmínila negativní priority nejenom proto, abychom o nich uvažovali tak jako vždycky, nejenom protože to je jakási řada návrhů, které máme před sebou. Musíme se nad tím zamyslet strategicky. Negativní priority nejsou pouze priority, které se nezdařily nebo u kterých se ukázalo, že nejsou vhodné. Někdy se z nich stanou negativní priority proto, protože už neodpovídají tomu takzvanému zeitgeistu, těm aktuálním podmínkám. Někdy potřebujeme nové pozitivní priority a ty je nahradí. A já myslím, že toto je také klíč k pro politickou flexibilitu rozpočtu. Změna priorit tedy může být důležitá, pokud jde o přizpůsobení rozpočtu tomu, jak se časy mění. A tak jsme to mysleli, když jsme také začali uvažovat o změně trvání víceletého finančního rámce. Jde tedy o to, abychom předložili návrhy. A nemělo by to být takový obyčejný starý přístup. Musíme se nad tím zamyslet a předložit konkrétní návrhy. A já myslím, že to by mohlo být velice zajímavé v specializovaných výborech. A tak to musíme vidět. Musíme to vidět jako nástroj, který vytvoří prostor pro nové priority a který nám umožní pustit se na neznámá území v rozpočtu. Je to věc, která má politický význam, zvlášť eh, ve finanční krizi. V nadcházejících dnech eh, Francesca konzultuje specializované výbory parlamentu a vypracuje pro nás na 3. března, jak zmínila, dokument o, obes, o obecných prioritách a strategii. O němž budeme hlasovat 16. března v rozpočtovém výboru a přijetí v plénu potom by mělo proběhnout na prvním dubnovém plénu. Komise pak informovala, že 20. dubna přijme svůj celkový návrh rozpočtu. Vážení kolegové, zpívá nám k projednání ještě několik závažných témat a velmi málo času, takže vezmeme to rychle. Ale domnívám se, že témata, která jsme projednávali prozatím, si zasloužili tuto širší vměnu názoru, protože šlo o velice, velice důležité problémy, jako je změna smlouvy o ní jsme tu hovořili s oběma spoluzpravodaji na začátku schůze. Takže nyní body 6 a 7. Jde o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity po záplavách v minulém roce, kterým došlo bohužel v Polsku, na Slovensku, Maďarsku, České republice, Chorvatsku a Rumunsku. Naším zpravodajem je Reimer Böge, Spravodajem pro návrh opraného rozpočtu, který k tomu přísluší, je Sidonie. A bylo mi řečeno, že rada není schopna přijmout rozhodnutí. Takže požádám možná Reimera, aby nám to stručně schrnul. Jaký je obsah této věci? Já předpokládám, že hlasovat budeme moci až později, až poté, co, co rada zaujme svůj postoj. Reimere, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný, protože jsem již na předchozí schůzi o této věci hovořil. Hovořil jsem o číslech. A týká se to tedy uvolnění prostředků z Fondu Solidarity pro Polsko, Slovensko, Maďarsko, Českou republiku, Rumunsko a rovněž pro kandidátskou zemi Chorvatsko. Je to celková suma asi 182 milionů. Co se týče těch jednotlivých konkrétních čísel, tak poukazuje na text, který máte dispozici ve svých podkladových materiálech. Samozřejmě je to velice zajímavá věc a ono je to také napínavé, když máme krátce pro eh, vlastně ukončení takto komplexního eh, rozpočtového procesu již otázku uvolnění prostředků z fondu Solidarity v takové výši z podle mě bychom tedy měli vyčkat na stanovisko výboru pro regionální rozvoj, který by také měl být vyslyšen podle našich interních pravidel a teprve potom bychom tedy měli eh, rozhlasovat o této zprávě na příští schůzi výboru pro rozpočet. Sidonia, donc, elle veut quand même... Děkuji. A přece jenom chceš něco dodat. Nemáš sice peníze, ale chceš tomu něco říci. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to nejdůležitější je to, že rada by nám měla nejdříve vysvětlit, jaké překážky tam existují, proč tedy nemohou dospět ke stanovisku. A další věc, zde mohu pouze souhlasit se svým předřečníkem. Můj návrh, který se týká opravného počtu, již tedy existuje, je k dispozici, já pouze souhlasím a chci tedy podpořit návrh Evropské komise a rovněž jsem to takto sformulovala ve svém stanovisku. Reakce na přírodní katastrofy v rámci Fondu Solidarity by měly probíhat co nejrychleji. Ty prostředky by měly být uvolněny co nejrychleji, protože to je cílem celé věci. Já proto nechápu to zpomalení eh, v rámci uvolňování těchto prostředků. Děkuji. Děkuji, pan Hartong žádal slovo. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Já chci vám položit otázku, zda Evropská unie automaticky vyplácí tyto částky, nebo zda eh, se zohledňuje také odpovědnost členských států. Já jsem byl v kontaktu, skontaktoval mě několik lidí z Maďarska a zdá se, že eh, některé domy byly stavěny v záplavových oblastech a nebyly vůbec pojištěny. A maďarská vláda tedy, pokud se pokud se staví domy, že to riziko, eh, v oblasti, kde to riziko je tak vysoké, že to ani pojišťovna nepojistí, tak mě by zajímalo, zda u takovýchto situací je, jsou ty platby automatické, nebo zda nese odpovědnost každý členský stát. Ano, Sidonie, prosím. S zainteresováním vyslouchám e, pańskiej wypowiedzi. E, chci říct, že s velkým zájmem jsem si vyslechla vaše vyjádření. Několik zemí v Evropě tolik staví oblastech, které jsou záplavové, jako vaše země? Možná, že některé z vás tolik nezajímá fond Solidarity, možná bych vám mohla říct, že se nevyužívá k náhradě soukromých ztrát. Týká se to náhrad, které vyplývají z oprav infrastruktury. A předpoklad je takový, že vůbec nejsou pojištěné. To znamená, že je to soukromý majetek a soukromý majetek by se možná měl úplně vyloučit z Fondu Solidarity. Výborně. Eh, v této věci nemůžeme dnes rozhodnout, protože ještě čekáme na rozhodnutí rady. Já vám, já vám navrhuji, abychom tedy rychle pokročili dále v pořadu dne. Inge Gressle souhlasí s tím, abychom odložili bod 10 Ona sama potřebuje o něco více času na pracovní dokument. Den pod ní i o víkendu se tomu věnuje a pokračuje v jednáních s komisí a s radou. A vím, že dokument, který pro nás vypracuje, bude obzvlášť zajímavý. Není tady pod 11 Dominik Rike, program na podporu rozvoje integrované námořní politiky. Takže poprosím velmi stručně. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně připomenu, že tento program se týká integrované politiky o populaci, která produkuje, odpovídá to 40% HDP eh, Unie. Parlament již vyjádřil podporu této politice. Eh, přípravné eh, akce pilotní projekty, které s tím souvisejí, byly dokončeny v roce 2010. To znamená, potřebujeme finanční rámec, abychom zajistili kontinuitu těchto projektů, abychom rozšířili také působnost této věci. Evropská komise navrhla vytvoření dvou nových rozpočtových položek, a to v kapitole 11 eh, okruh 2 rozpočtu navrhuje eh, financování na tři roky 2011 až 2013 ve výši 50 milionů, což by šlo z rozpočtové marže eh, okruhu 2 a já navrhuji, abychom se připojili ke komisi, jak pokud je o věcnou stránku, to znamená, myslím, že by tyto přípravné akce a e, mm, pilotní projekty integrované námořní politiky měly pokračovat. Mělo by se vyčlenit těch 50 milionů na tři roky z marže v okruhu 2. To jsou tedy věci, které upřesňuje ve zprávě a které upřesníme ještě v legislativní rovině. Několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je ověřit že e, nebudou vyšleně dotace, aniž by proběhla výběrová řízení. Dále, že v legislativní části bude převzato rozdělení těch prostředků podle cílů, že kritéria pro spolufinancování budou jasně nastavena, že budeme e, že dostaneme k dispozici zprávu, hodnotící zprávu po uplynutí poloviny to období. Dále, že parlament bude moci být zapojen do přijímání e, jednoletých programů a jejich revize revizí. A také v legislativní části chci jasně e, změnit rozpočtové položky. To si myslím, že přísluší právě našemu výboru. To, co přísluší našemu výboru, je tedy potvrdit, že pohlížíme pozitivně na tento návrh, že by mělo jít o 50 milionů, že by se to mělo e, ty prostředky nalézt v, v marži okruhu 2 a že by měly být vytvořeny e, ty rozpočtové položky s tím, že navrhuji trošku zlepšení kontrolních mechanismů hodnotících. Děkuji, děkuji zpravodaji, to byla jasná prezentace. Hlásí se někdo? Ano, paní Grelie. Ano, já se omlouvám. Takže mám jednu poznámku, jednu otázku. Jak řekl zpravodaj, bylo to financováno přes pilotní akce a té pilotní projekty a přípravné akce. V této fázi můžeme říct, že 50 milionů eur to je maličký posun. Uh, Je to věc, která je velice významná, proto možná je vhodné, aby zaznělo v této zprávě, že je třeba vytvořit právní základ pro integrovanou námořní politiku, která by byla na výši toho, co od ní očekáváme. A mělo by se to promítnout také diskusí o příštím finančním výhledu. Já vím, že jsem o tom nepřesvědčila zpravodaje, ale ještě jak se stranou chci říci, že Rada by v této věci měla postavit velmi koherentně, protože pokud nebudeme mít komunitární politiku, tak eh, se to zač- potom začalo pouštět také na, na vnitrostátní úrovni. Eh, Britové eh, přestali monitorovat přepravu po Lamaňském průlivu, zejména ty velké trajekty Eh, protože ten vítr fouká opačně, takže pobřeží Anglie je jaksi méně vystaveno v případě nehody než francouzské pobřeží. Těch 50 milionů, pane zpravodaji, tedy jde z marže okruhu 2. Možná mi můžete ještě trošku k tomu říci více, že jde o čerpání tady z rezervy, nikoli eh, z převedení prostředků a dále. Pokud je to rozdělení prostředků podle cílu, zda byste nám k tomu také mohl něco dalšího říci, byla bych vám velice vděčná, Dominiku. Děkuji. Děkuji za vaše upřesnění ohledně toho směru větru nad Lamaňským průlivem. Já nejsem námořník, ale e, španělští kolegové si možná vzpomenou, že neporazitelná armáda stroskotala ve svých e, zl- zlých pokusech e, provést invazi tedy do Anglie, a to díky také Francisi Drakeovi, ale také za pomoci Neptuna. Možná, ale Neptun od té doby eh, se přidal na druhou stranu. Takže eh, Dominiku, vy jste zpravodajem, chcete odpovědět okamžitě na tyto otázky? Ano, myslím, že mohu odpovědět hned. Ano, jde skutečně o marži, o rezervu eh, okruhu dvě, odkud se ty prostředky budou brát. A ten text také hovoří o zavedení Eh, nového, nové kapitoly, či prostě nové části v rozpočtu, to znamená, že by se to institucionalizovalo a promítlo do rozpočtu, tato komunitární politika. Dále, eh, pokud je o rozdělení těch prostředků, tam jsme žádali, aby byla možnost pro parlament se eh, každý, každý rok k tomu vracet, k tomu podrobnému rozdělení těch prostředků. Asi je lepší, kdybychom to měli nějak trošku kdybychom tam měli nějaký, eh, nějaký rámec a přišli možnost se k tomu vrátit do budoucna, než jen tak prostě se 50 milionů. Děkuji, takže lhuta pro poznací návrhy je 18. února v 10.00. Případně eh, jsme se říkali, že bychom to znovu zařadili na program uh, schůze 3. března, nebo je to nutné, tak ne. A hlasovat se bude na naší schůzi 15. až 16. března. Nyní bod 13, to je paní Hercog. Jde o přeskum v polovině období u evropských družicových navigačních programů. Poprosím vás stručně, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím být opravdu stručná. Komise zahájila hodnocení v polovině období a zpravodaj za výbor ITRE, pan Remek, připravuje zprávu k tomu hodnocení v polovině období a my to chystáme z pohledu rozpočtu. Nebudu zacházet do podrobností, ale možná, že je důležité zmínit, že HDP EU dnes, to, které závisí na systémy GPS, narostlo, nebo ta část narostla o 7%. To znamená, že mluvíme o velkém hospodářském odvětví. A do roku 2020 to má narůst asi na 150 miliard eur. To znamená, že jde o důležitý sektor Evropské unie z hlediska konkurenceschopnosti. Nad čím se tady musíme zamyslet? K první změně došlo už v roce 2007. Šlo o dostatečné prostředky pro GNSS, v okruhu 1a jsme museli zařadit další 2,4 miliardy eur na období 2007 až 2013. V roce 2010 došlo ke stejné věci u programu ITER. To znamená, že máme problém s plánováním a financováním dlouhodobých řešení, ať už jde jakýkoliv výzkum nebo projekty ve velkém měřítku. Druhá skutečnost, na kterou poukazuje komise v hodnocení v polovně období, v lednu 2011 nenavrhuje další finanční prostředky do roku 2013. Samozřejmě vzhledem k těm nákladům může dojít k nepřijatelnému spoždění dokončení programu GNSS a k dalším ztrátám potenciálních výhod. Jedním z řešení, jak financovat projekt přes sedmý rámcový program, toto řešení nemůžeme, na to nemůžeme přistoupit. To není cesta před, pokud nechceme úplně změnit směr a odchylit se od inovační unie, od programu pro výzkum a inovace do budoucna. Já myslím, že náš výbor se tímto směrem také nechce ubírat. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, je ta, že Galileo je projekt EU a náš nový rozpočtový režim proto musí nějak ty peníze najít. Budeme mít tu infrastrukturu. A s tím se pojí také určité otázky. Takže v eh, hodnocení v polovině období pro Galileo, což je důležité z rozpočtového hlediska, se odhaduje 1,9 miliardy eur. Ta částka je zahrnutá do toho hodnocení až do roku 2013. A to rozhodně potřebujeme jako minimální rozpočet. Plus dalších 800 milionů ročně navíc. A chtěla bych zmínit, že do roku 2014 zřejmě budeme mít 18 satelitů, ale aby ten systém byl kompletní, potřebujeme jich 28. Takže musíme zajistit, že k tomu budeme směřovat. Takže o čem tady musíme rozhodnout v našem rozpočtovém výboru a v naší zprávě? Z čeho chceme financovat ten satelitní program do budoucna? Pokud chceme aby to zůstalo jenom v komunitárním rozpočtu. Možná, že nám pomůže nástroj flexibility, stejně jako u ITERu. A nebo připustíme, že rozpočet EU přispěje určitou částkou, ale všechno navíc by mělo přijít z rozpočtu členských států na základě mezivládního nástroje. O tom rozhodovat nechci. Já jsem to nadnesla ve své zprávě čekám na stanoviska stínových zpravodajů. Já myslím, že se asi všichni zhodneme na tom, že ten projekt musí pokračovat. Musíme jít dál. Já myslím, že konkurenceschopná Evropa nemá v úmyslu ten projekt zastavit, takže to jsou ty nejdůležitější věci z mého pohledu. A počkám si na váš názor na to, jak ten projekt spíš urychlit a ne úplně zbrzdit přes rozpočtové prostředky. Děkuji, to byla jasná slova. Pan Hartong požádal slovo. Děkuji, pane předsedo. A paní zpravodajka říkala show must go on, já bych řekl spíš show must stop, je třeba ukončit tu show. V posledních letech jsme uh, často hovořili o těchto projektech. Eh, má na to být vydáváno stále více peněz a já si myslím, že to není dobré. Máme ten, tady ten odhad 9,1 miliard eur pro období po, tedy promiňte, 1,9 miliard pro období po roku 2013. Eh, je to takový odhad, ale ten eh, ta skutečná částka by se mohla ještě navýšit, takže by mohlo dojít tomu, že by se do toho projektu um, napumpovalo příliš velké množství peněz a já prosím proto, o to, abychom to celé zastavili a to co nejrychleji. Děkuji. Děkuji, pan Rike. Já nechci protože protiřečit panu Hartongovi, ale myslím si, že je naprosto nutné, abychom v tom pokračovali. Ale e, mám dotaz na zpravodajku. A to těž. Tento projekt, a konkrétně hovořím tady o Gali- Galileu pod EGNOS, kdy e, tady je jedna zvláštní charakteristika, že to řídí komise, přímo komise. Hovoříme tady o výdajích, které jsou vždy problémem, jde o investiční výdaje, no ale tam budou pod roce 2014 výdaje na e, fungování, na provoz, jak o tom zmiňovala zpravodajka, e, cirka 800 milionů eur ročně na ten systém, ale nikdy se nehovoří o jedné věci a to jsou příjmy z té věci. A mne by velmi zajímalo, tam máme nějakou rozpočtovou prognozu, ne tentokrát pro výdaje, ale pro stránku příjmu. A pokud ano, jak to bude probíhat, protože komise řídí ten investiční program. My jsme provozovatelem subjektu, je tedy možné, že by tam exe byly výdaje, nebyly žádné příjmy. Je to projekt, který je velice e, specifický v rámci EU. Je tady problém jednak praktický, totiž je tady budou rozpočtové příjmy a jak budou, a jak budou tady tyto příjmy rozděleny, pokud je o program, který řídí komise. Já si myslím, že to musíme promyslet eh, prakticky z hlediska jednak financování té věci, ale také teoreticky z hlediska rozpočtu. Děkuji. Vy jste žádal o slovo, takže prosím, poprosím ale stručně, ano. Velmi krátce, já si nejsem stoprocentně jistý, ale pomínám, vzpomínám si na něco v tom smyslu, že jsme se dohodli na financování projektu Galileo. A já jsem pro ten projekt, vždy jsem byl pro projekt. z roku 2013 zřejmě budeme potřebovat další prostředky. A v tom případě to nemůže jít z komunitárního rozpočtu. Možná se pletu, ale tak si to pamatuju. A proto si myslím, že ten bod 2 není úplně správně. Že e, odsuzujeme to, že komise nic nenavrhla, protože já myslím, že komise nemůže nic nového navrhnout. Možná se pletu. Vidím, že pár lidí přikivuje, takže mám asi pravdu. Merci. Je vous propose... Ano, děkuji. Jsou zde další žádosti oslovila. Abych eh, poprosila, abychom skutečně ukončili diskuse k tomuto bodu. Eh, ti, kdo měli nějaké dotazy na zpravodaje nebo se chtějí podělit o svůj názor se zpravodajem, tak eh, je požádám, aby se s ním bilaterálně spojili. Připomenu vám, že zde máme lhutu pro pozměňovací návrhy 16. února. Hlasovat se má 16. až 17. března v našem výboru, tak abychom mohli výboru ITRE poskytnout své stanovisko, ITRE příslušný výbor, do 31. března. Děkuji paní Hercog a všem účastníkům diskuse k bodu 14. I náš zpravodaj, pan Alfonsi, není přítomen, ale obdrželi jste jeho písemný návrh stanoviska, jde o stanovisko pro výbor pro rybolov. Lhuta pro návrhy je stanovena na 11. února v 10.00 tak abychom mohli hlasovat na schůzi 3. března. Tím se dostáváme k bodu 15. Tady máme dva převody. Jeden se týká komise. Dvě kategorie převodů. Jednak převod, převod eh, kategorie 15. Eh, Sidonie, prosím, máte slovo. Tento převod se týká škod, náhrady škod, údajně máme rozhodnutí soudu, které nařizuje Evropské komisi, aby vyplatila 12 milionů eur jako náhradu škody společnosti Sistran. To je složitá věc, abych to zkrátila. Máte vysvětlení, máte popis toho převodu ve spisech já jsem nebyla spokojená s informacemi v popise toho převodu. Žádala jsem Evropskou komisi o další informace, protože především ta částka je vysoká, je to hodně peněz, 12 milionů eur, jako náhrada škody pro nějaký podnik za porušení autorských práv. A ten převod jako takový je také 6 milionů 315 tisíc eur, což je taky hodně peněz. A proto jsem se jako vaše zpravodajka na tu věc podívala trochu podrobněji a ptala jsem se komise na tyto věci. Za prvé, jak se to stalo, že to výběrové řízení z roku 2003 vedlo k milnému výkladu, který nás nakonec stál 12 milionů eur. Čili to byla jednoduchá otázka. Za druhé, položila jsem praktickou otázku. Co Evropská komise udělala, aby tyto škody omezila? A také, kdo za to odpovídal, jaké z toho bylo ponaučení, jak se z toho může komise poučit a co se teď dělá, abychom takovým situacím zabránili v budoucnu. Dostala jsem několik upřesnění, ujasnění. Některé věci se mi vysvětlily, ale mám nové pochybnosti, protože za prvé moje hlavní otázka na Evropskou komisi teď zní, a to jsem zatím nepoložila písemně, protože to vychází z těch nových informací, které jsem dostala, proč Evropská komise, pokud, protože mi tvrdí, že to nebylo úplně jednoznačné. Proč se neodvolala proti tomuto rozhodnutí soudu? Možná, že to nešlo, ale bylo by zajímavé vědět, proč se neodvolala. Za druhé, a to je podle mě nejdůležitější věc, proč Evropská komise, i když měla určité pochybnosti, proč nezrušila to výběrové řízení? Když ta společnost řekla, že se domnívá, že došlo k porušení jejich práv. A také z toho, co mi poslala Evropská komise, se zdá, že došlo ke sporu, ale Evropská komise to interně vyhodnotila. Pro mě by bylo zajímavé vědět, co se nepovedlo v tom hodnocení? Když potom nakonec soudní dvůr dospěl k jinému názoru. Protože ta částka je vysoká, podle mě je to hodně vysoká částka, a protože rozhodně z té dokumentace, kterou jsem nedostala, nevidím známku toho, že by se komise odvolala proti tomuto rozhodnutí, tak by mě samozřejmě velice zajímalo, co si o to myslíte vy, kolegové. A když dovolíte, pane předsedo, položila bych tuto otázku komisi, pokud je tady někdo v sále, kdo by na tyto otázky mohl odpovědět. To by nám pomohlo. Ale v této fázi nemohu říct, ano, jsem pro takovýto převod. Pořád kolem toho se, se s tím pojí celá řada otázek. Euh, Děkuji. Bohužel, paní zpravodajko, nemáme čas na výměnu názorů, dokonce ani na ústní výměnu s komisí v této fázi, protože nás ještě, ještě čeká důležitá diskuse ohledně financování nemovitosti pro Evropskou službu pro vnější činnost. Já vám tedy navrhuji, protože konstatuji, že stále ještě potřebujete položit komisi určité dotazy. Navrhuji, abychom toto rozhodnutí odložili na příště. Eh, pan generální ředitel pro eh, překlady z komise je přítomen. Ano, děkujeme vám, že jste přišel. Bohužel dnes večer nemůže proběhnout diskuse k této věci. Nicméně jste slyšel otázky zpravodajky a možná byste tedy mohl společně se zpravodajkou po této schůzi uh, nebo, nebo písemně do příště poskytnout uspokojivé odpovědi, které potom umožní nám, abychom dali souhlas s tím převodem, který potřebujete. Tolik tedy k bodu 15. Já vám navrhuji, abychom přistoupili k bodu 16, což jsou žádosti o převod pro ostatní instituce. Začneme účetním dvorem. Já tady vítám pana De Vrise, eminentního člena účetního dvora. S ní jsem měl to, tu čest a to potěšení se eh, poznat jakožto s europoslancem před několika lety, kdy jste byl poslancem našeho parlamentu. Poté byl předním členem nizozemské vlády, byl pověřen důležitými funkcemi v radě. Eh, naše zpravodajka Helga Tripol začne s prvním eh, převodem, první žádosti. Děkuji, pane předsedo. Už posledně jsme zahájili diskusy o této žádosti o převod. Pro mne to nebyl až tak problém, ale někteří kolegové vznesli určité dotazy proto tu dnes máme zástupce EUD, který, jak doufáme, nám eh, odpoví na tyto dotazy. Tak požádám tedy kolegy, aby znesli své otázky. Ano, ale nemáme čas na diskusy. No dobře. Tak eh, možná pan eh, de Vries by nám mohl říci, v čem spočívá význam tohoto převodu pro EUD? Nebo pan ředitel, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem se nemohl účastnit minulé schůze. Tento převod eh, je v podstatě naplněním nařízení Rady 1977, kde jde tedy o odměny členů účetního dvora a o platby, které jim náleží, když opuští, opuštějí, přichází noví členové, jde prostě o prosté plnění tohoto nařízení rady eh, z hlediska hm, peněžních nároků, tedy členů EUD, které musí být vyplaceny. Děkuji. Po tomto vysvětlení. Tedy, paní Strovalejko, doporučujete hlasovat pro tento převod? Myslím, že tady je ještě jeden dotaz. Ano, pardon, paní Wertmann, prosím. Děkuji. Já sice chápu ten základ tohoto převodu prostředků, ale i nadále je nezodpovědná jedna otázka, a totiž, Proč se to přesunulo do členského státu, který je velice nedaleko a proč tento přesun má stát 20 tisíc eur? Nebylo by dobré nejlépe nejdříve předložit podklady a pak teprve vyplatit, anebo je to pouze jistý druh platby, které dochází okamžitě jaksi globálně. Já bych ráda k tomu si vyslechla detailnější informace. Můžete zareagovat na tento dotaz, pane řediteli? Ano, pokud mohu. Pokud, pokud mohu velice stručně to vysvětlit, nejprve musíme mít ty prostředky v rozpočtu, abychom je mohli vyčlenit, eh, než to, to může tedy proběhnout, to přestěhování. Jde o přestěhování pěti členů EUD. Jde o s tím, že švédský a rakouský člen, eh, členové, eh, člen EUD mm, nás opustí později v tomto roce. Jde o přestěhování také nových členů EUD, kteří je nahradí a o přestěhování členů, kteří nás opustili začátkem tohoto roku. Od každého z nich obdržíme dva až tři odhady nákladů na přestěhování a my ale musíme mít v rozpočtu ty prostředky vyčleněné, tak abychom nakonec ty náklady mohli pokrýt, ty reálné náklady. Děkuji. Prosím, zpravodajko. Takže nyní, co nám navrhujete na základě těchto odpovědí? Takže já jsem to pochopila tak, že možná tady nebude vyčerpána celá ta částka a jak jsem již uvedla, eh, můj dojem byl takový, že je v pořádku ten převod odsouhlasit, doporučila bych hlasovat pro. Děkuji. Takže nechám hlasovat o této žádosti o převod. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Jeden. Děkuji. Tento Převod byl schválen a údaj může být spokojen. Máte jste ještě, Helgo, vy máte ještě další žádost o převod, že? Od EAS. Ano, děkuji, to už je komplikovanější, možná je to spojeno s dalším bodem pořadu dne, to je tedy ta nemovitost, protože tady se žádá pro EEAS, přečtu vám jednu větu, bude třeba najmout, eh, najmout kontraktní smluvní pracovníky, kteří by eh, poskytovali služby eh, Evropské služby pro vnější činnost. Generální ředitelství Komise pro lidské zdroje a, a kancelář platící orgánu poskytnou správní služby pro převody pracovníků mezi radou a novou službou. A později potom také Úřad pro infrastrukturu a nemovitosti bude potřebovat další, další pracovníky v přípravách na zprávu nové budovy, člověk budov eh, Evropské služby pro vnější činnost. A jde o dalších 1,6 milionů eh, na řízení těch přípravných prací na zprávu nové budovy a mně to připadá trošku zvláštní, upřímně řečeno. Dobrá, takže to máme hezké navázání na ten nadcházející bod. Eh, projednáme obojí naraz. Ano, já si myslím, že by bylo dobré to sloučit, tak abychom měli ucelný obrázek od eh, příslušných osob, co to přesně znamená, protože z mého hlediska zatím, jak to vidím, to možná není zrovna eh, nejoptimálnější, nejštílejší řešení. Připadáme to velmi nákladné. Děkuji a nyní se obracím v souvislosti s bodem 17, ale ještě jsme nedokončili bod 16. Eh, obracím se naše zpravodajku k 17. paní Holmajerovou. Máme tu také pana Koselevana. Vítám vás. Vy jste ředitelem na Evropské službě pro vnější činnost, který je pověřen touto záležitostí. Všichni ještě mají v paměti dvě důležité výměny názorů. Ehm, s vámi v našem výboru Není je třeba tedy, nebo k této věci tedy v našem výboru není je třeba zaujímat stanovisko. Paní Holmajerová. Pane předsedo, jedná se o velmi důležité rozhodnutí a proto si dovolím zajít poněkud do detailů. Na pozadí toho, o čem jsme hovořili na minulé zkůzi, respektive na čem jsme se dohodli, šlo otázku, do jaké míry budovy Bredel 1 2 do jaké míry tedy budou zohledněni. Zda by bylo určitou možností místo toho, aby se to pronajelo, aby zde bylo i jakési užití. Ono by bylo možné využít budov Bredel 1, 2. Já tady nebudu se vyjadřovat k tomu, co napsala komise o nákladech, protože to je něco, o čem trochu pohybuji. Já nechci, abychom o tom nyní detailně diskutovali. Uh, protože v tomto případě to není to nejdůležitější. Budova Bredel je budova, která by musela být do pěti let značně zrenovována, pokud by by se tam tady měla nastěhovat celá služba, tak by to bylo ještě dražší, protože by si to vyžádalo ještě další opatření. Ale ten hlavní problém je problém časový. A E, jakýsi e, přestěhování, které by probíhalo v kaskádách, e, tak by to bylo opravdu časový problém, protože by se to jaksi přenášelo. A protože rada vlastně není vlastníkem budovy a neposkytuje plochu, tak by to znamenalo, že bychom museli částečně pronajímat ještě další dodatečné budovy takže než by byl hotový, celé, hotový to celé přesídlení, tak by eh, vlastně mm, to vedlo k tomu, že by se značně prodloužila doba, než by se celá služba sestěhovala. Co se týče nákladů, to neodhadnu. Já si myslím, že možná to ani dražší nebude, ale Rozhodně by to bylo něco, co by nebylo neproblematické, protože dovedeme si jistě představit, eh, že budovy Bredel 1 a 2 jsou budovy ze 70. let a pokud bychom je museli zcela zrenovovat, tak samozřejmě se nám tam začnou objevovat věci jako asbest a tak dále a může to být velmi problematické. Všichni dobře si můžeme dobře představit, co se tak objevuje u budov ze 70. let, pokud se přikračuje k jejich zásadní sanace, takže to není jednoduché. Rozhodnutí je všem rovněž složité, mnoho možností nemáme a z tohoto důvodu jsem sepsala velice jasnou pozici. Jako první bych chtěla, pane předsedo, říci, že je třeba konečně skončit s, jakovým, s těmi snahy o podvody, eh, protože výboru pro rozpočet byly dány k dispozici pouze jak se polovina čísel a údajů a to teprve poté, co si vyžádal veškeré informace. Takovéto, takovéto praktiky jsou velice nepříjemné. Ty osobní hovory, rozhovory jsou vždy, vždy velice příjemné, ale potom, když jde o to vyhledávat a dohledávat fakta, tak je to velmi obtížné. Například komise říká 150 tisíc metrů čtverečních je plocha, kterou plánuje. Nyní má 128 metrů tisíc metrů čtvereční, tam se to také mění, ta čísla, takže jistě není adekvátní říci, že vše, co jde do, 80, do výše 850 metrů čtvereční, je rozpočtově neutrální, tak to prostě není. Nemůžeme říci, že rozpočtově neutrální je pouze to, co jsme si vždy přáli, co máme naplánované tak to k tomu jistě přistupovat nelze. A ještě k samotné kapitole o budově. Vše se týká nájmu, nájmní smlouvy, která nemá obci k nákupu, do, vyprší v roce 2011, indexování daně není. Máme tam 25 pět měsíců, které jsou bez nájmu. Zatím ještě nedošlo k vypočítávání komplexních náladů, protože ještě není vypočítán fitting out. Ještě to tedy prostě není vyjasněno, pouze se to zakládá na zkušenostech komise. Je tedy možné, že ta suma jednoznačně před, překročí tu částku 2,5 milionů, ovšem může být i ničí. Co se týče neutrality nákladů, tak si myslím, že není možné její dosáhnout. Bezpečnostní koncept zatím stále nemáme, ani nemáme koncept toho, jak má vypadat vnitřní rozdělení těch prostorů. To vše ještě není dokončeno, ani fitting out, tam se vychází z 20 milionů a co se týče eh, nákladu na bezpečnost, tak je to 8,5 milionů. A chci říci, že já, já jasně jsem to vyjádřila, že pokud dojde k tomu, že se ty náklady odkloní od toho plánu, tak je to nutné vždy jasně zdůvodnit našemu výboru. Pokud nedojde k nárůstu nákladů, tak je to v pořádku, ale jakmile dojde k nárůstu nákladů, tak já trvám na tom, aby vždy nám oni poskytli detailní informaci. Co se týče těch ploch, i nadále Máme zde 20, 94 tisíc metrů čtverečních, které jsou volné. Je to 32 tisíc u komise, 12 tisíc u rady a 15 tisíc u EAD. <clears throat> E komise do roku 2012 až 2013 oznámila, že je schopná se vzdát části ploch v některých dalších budovách jsou to budovy například Flasár, které budou v dispozici, Kottenberg 107 bude také k dispozici. Co se týče těchto budov a kolik přesně plochy bude uvolněno, zatím není jasné. Eh, možná, že v rámci komise dojde k jakési plošné neutralitě, pokud komise bude potřebovat novou plochu, tak jsem toho názoru a prosím vás, abyste mě podpořili. Jsem toho národu, že nám komise musí jasně vysvětlit, proč potřebuje dodatečnou plochu nad ten dosavadní rámec, nad dosavadní plochu, kterou zatím využívá. Proč to tedy chce eh, pronajmout a mít jako budovy. Není možné, že oni si z toho udělají jakýsi užitečný vedlejší výdělek, že takto získají další plochy. Já rozhodně chci říci, že rada, která nám neustále doporučuje, abychom byli skromní, tak bych chtěla říci, aby rada si uvědomila, že 12 000 metrů čtverečních je, je zůstane vlastně po um, personálu EAD a že eh, když si rada chce vlastně ponechat vše, dokonce i budoucí lex, tak dojde vlastně k největšímu navýšení ploch eh, vůbec. Proto chci říci, že rada by měla v této souvislosti předložit i střednědobou strategii, protože není možné, aby instituce neustále navyšovaly a navyšovaly počet svých ploch a neměli eh, odpovídající ekonomickou strategii komise dělá jednou věc příkladně. Snaží se totiž přestěhovat své instituce do levnější čtvrtí, pokud není nezbytně nutné, aby byly v evropské čtvrti. V radě eh, tato snaha zatím není. Vešky, eh, všichni překladatelé jsou nyní ve centru Bruselu a já to v podstatě nechápu proč taková to nutnost. Takže to by si rada měla ještě zohlednit a rozmyslet a já to mám tedy ve svém doporučení, aby instituce Rada, Komise EAD měly portfolio budov, které bude ekonomicky orientované, tak abychom měli lepší strategii pro budovy, pro politiku budov, pane předsedo. Já vím, že mi vždy vytýkáte, že to vždy vše vyjadřuje velice jasně, ale já bych byla pro možnost číslo jedna a prosím výbor o to, je to tady ta eh, kapitola, která se týká budov. Prosím výbor o to, aby opravdu podpořil ten celkový můj názor, který jsem zde představila, tak aby opravdu, pokud se na něčem dohodneme, aby to podpořil celý výbor. Pokud bychom to odložili, tak by to znamenalo, že vlastně eh, oddálíme výstavbu a budování eh, eh, diplomatické služby 18 měsíců a dobře víme, že tato služba neměla zrovna nejlepší start, proto bychom jí měli umožnit pomocí těch budov eh, trošku lepší začátek. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní zpravodajko. Mrzí mě to, ale zbývá nám už jenom pět minut a je nutné, abychom nespřeli rozhodnutí. Pan Maňka, jednu větu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já, mě bude stačit jeden na půl minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Monika Holmajer eh, prezentovala zprávu, kde uvedla všechna známá fakta. Z těch omezených možností, které měla, navrhla racionální závěry. Když shrneme všechna známá fakta, zjistíme, že postup, který zvolila komise, je typickým příkladem toho, jak bychom neměli postupovat. Tento postup způsobil to, že jsme si nevytvořili žádný manévrovací prostor pro efektivní vyjednávání, ani o ceně pronájmu, ani o odkupu. Prostě nemáme na vybranou. Vážení kolegové, pokud nemáte na vybranou, pak nemáte ani prostor pro efektivní vyjednávání. A kdo si takový prostor nedokáže vytvořit, není profesionál a neměl by vůbec se pohybovat eh, v takovémto biznise, měl by se eh, věnovat v něčemu jinému, kde nespůsobí žádné škody. Mohu vám říci, že když se mi jednou v životě stalo, že jsem neměl na výběr, tak jsem si ve veřejném zájmu prostě vymyslel a potom jsem byl při vyjednávání alespoň rovnocený partner. Jsme v situaci, kdy jsme výrazně závislí na dobré vůli vlastníka. Bohužel jsme zároveň v situaci, kdy každé jiné řešení způsobí problémy časové i finanční. Proto mi nezbývá, než podpořit zpravodajku a příznivé stanovisko k, s tím, k tomuto stavebnímu projektu. Zároveň ale uvažuji nad opatřením, kterým bychom zavázali komisi, ale i jiné instituce, včetně parlamentu, aby takovýto postup do budoucna nebyl možný. Děkuji. Děkuji, pan Hartong. Jednu větu. Voorzitter, één zin. Ik kies nog voor optie 1. Pane předsedo, jedna věta, nevolím ani možnost jedna, ani možnost dva, ale chci říci, že budu hlasovat proti tomu návrhu a že jsme proti Evropské službě pro vnější činnost, která představuje obrovské výdaje. A vy, prosím, eh, paní Vertman, ano či ne? Já bych chtěla přesto jasně eh, konstatovat, že nemáme neutralitu nákladu a ta nám byla přislíbená nákupní cena. Prostě není ta, kterou jsme plánovali, s námi nikdo nehovořil, ani minutku si na nás nikdo nevyhradil a já budu mít velké problémy s tím něco takového akceptovat. My jsme o tom velmi, velmi diskutovali, o všem tomto. Jediná věc, kterou zbývalo upřesnit, je, za možnost rebeliár ještě uh, je ve hře či nikoli. Pardon, eh, Rui Bredel. Stravodajka nám říká, že nikoli, že by to znamenalo průtahy, další časový sklus. A teď jsme to tady schrnuli celé. Eh, pan Hanglund nám řekne ano či ne, potom paní Gressle a potom budeme hlasovat. Pane Haglunde. Pane předsedo, já nevím, jak jsme se zase dostali do situace, kdy nikdo není spokojený a tlačí se na nás, abychom rozhodli, protože pospícháme. To je absurdní ta situace. Nikdo si vlastně nemyslí. Prosím vás, za minutu nám odejdou tlumočníci, ano? To je taky absurdní, že jsme v situaci, kdy končí schůze a nemůžeme o takové důležité věci mluvit. Dobře, ale můj závěr je takový, že pokud to nemůžeme dnes projednat, tak bychom o to neměli hlasovat, protože já bych chtěla říct deset věcí a pokud nemůžeme rozhodnout, tak já, nebo pokud musím rozhodnout, tak já budu proti. Eh, připomenu vám, Vážení kolegové, pro z vás hovoří o tom, že dnes není dost času, že už jsme dávno překročili lhutu pro, eh, pro vydání stanoviska, pokud je, tedy podle jednacího řádu parlamentu. My jsme to již dlouze projednávali a to, co dnes máme na stole, už je pouze ta možnost studií vredel. Eh, přece jenom u tak důležité věci je třeba, aby rozpočtový výbor byl schopen rozhodnout. Paní Johan, prosím. Já chci jenom říci, že dnes se po nás žádá, abychom se vybrali mezi morem a cholerou. Není to příliš dobré rozhodnutí a já osobně bych výslovně žádala, aby eh, příště komise vystoupila s nějakým plánem, aby, eh, aby tady, já mám na starost politiku nemovitostí v parlamentu, aby komise postala úplně stejně, aby skládala účty pokaždé. Inge, prosím. Já chci říct, že problém je v tom, že v podstatě vůbec nevíme, zda ta budova Capital je vhodná. Co vlastně bude stát, kolik bude stát absolutní vyskození budovy Capital, jaké je tedy ten nárůst nákladů. Bez tohoto, bez těchto údajů já prostě s tím souhlasit nemohu. Ano, ale kolegové, e, zároveň není už pravda, jsou to už měsíce, co poslanské kluby vyčítají Barance Ašnové a Evropské službě pro vnější činnost, že jsou eh, akce neschopní, nedostatečně efektivní v oblasti zahraniční politiky. Je to věc, kterou jsme dlouze projednávali. Ne všechno je dořešeno, ne všechna zpřesnění eh, odůvodnění, která bychom normálně obdrželi, kdyby na to byla další lhuta, běžná lhuta, bychom dostali, tak jsme nedostali, ale už musíme rozhodnout. Eh, paní zpravodajko, Jaké je tedy nyní vaše doporučení? Já jsem pro možnost číslo jedna s ohledem na veškeré názory a prosím, abyste Budu tedy prosit komisi, aby e, to zohlednila, pokud nám tuto odpovědá, tak jsem pro možnost číslo jedna a dále chci říct si Inge Gressler, že není nutné vyklidit budovu Kapitle, není to prostě nutné, já jsem se sama na tu budovu podívala a nutné to není. Budova Bredel má také bezpečnostní problém, totiž v této budově se uh, nachází, nebo v přímé blízkosti se tam týká, eh, nachází totiž čerpací stanice, takže jestli mám vedle budovy supermarka nebo čerpací stanice, obojí není optimální. Takže já prostě můžu volit pouze mezi možnostmi, které jsou mi dále k dispozici, jakožto zpravodaj chce. Více možností nemám a eh, já prostě chci říci, že pouze mohu vyjádřit přání a eh, požadavek, že potřebujeme střednědobé plánování, které se bude týkat budov nejenom jakožto parlament, ale tak jako komise rada a diplomatická služba. Bien. Je vous remercie. Donc je... Děkuji vám. Takže nechám hlasovat o stanovisku naší zpravodajky, což je tedy možnost číslo jedna. Kdo je pro? Musíme to spočíst. 16 pro, kdo je proti? Sedm hlasů proti, kdo se zdržel? Čty, čtyři. Takže bylo to přijato. Naše stanovisko je příznivé. A poslední věc, Eh, Vaše žádost o převod, paní zpravodajko, domníváte se, že jsme schopni rozhodnout o této žádosti nyní, nebo potřebujete více času? Předpokládám, že je více času. Dobrá, takže to odložíme na příští schůzi. Děkuji vám. Já se omlouvám, že jsem to urychloval, ale prostě dnes bylo třeba rozhodnout. Eh, pan kolega se nedostal ke slovu, ale má své peníze. Tak eh, tímto odročuji schůzi a proběhne není schůze koordinátoru.